Dámy a pánové, budeme pokračovat v naší schůzi. Omlouvám se vám za spoždění, ale eh, měla jsem zde ještě separátní schůzi s marockou delegací. Vítám zde eh, srdečně pana Mimicu, pana Hána, oba pány komisaře. Eh, srdečně vítáme také generálního ředitele Frotoza, který tady byl už včera. Plán je teď takový. Účetní dvůr představí příslušné kapitoly, kapitoly z výroční zprávy, poté dostanou slovo oba komisaři a poté paní zpravodajka a nakonec všichni ostatní poslanci k absolutoriu. A poté s panem Mimicou probereme eh, rozvojové fondy. Takže ještě jednou vás zde vítám, vítám zde také příslušné členy účetního dvora a teď nevidím, kdo to je. Paní Lamark, ano, tamhle, eh, díky, že jste tu. Vám dám pak také slovo a teď tedy prosím vám slovo předávám k prvnímu bodu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Nejprve bych chtěla poděkovat vašemu výboru za tuto příležitost vám zde představit kapitolu 8 eh, naší výroční zprávy, která se týká eh, Eh, výdajů Evropy ve světě. Chtěla bych eh, upozornit na to, že tento rok účetní dvůr se rozhodl, že tuto kapitolu ve zprávě eh, dá do takového rámce, aby spadala do víceletého finančního rámce Eh, a eh, ten víceletý finanční eh, rámec je teď širší, proto i tato kapitola je širší než ta bývalá kapitola 7, protože týká se to výdajů 300 milionů na regionální politiku, rozvoj venkova 150 milionů a potom je tam i ta skupina těch politik, které se týkají vědy výzkumu, to je 100 milionů. Dovolte, abych se zaměřila na to hlavní konstatování v naší zprávě a nejprve bych se ráda vrátila k jedné otázce, kterou znáte velice dobře, což jsou ty dva aspekty našich zahraničních aktivit a ty se týkají tzv. rozpočtové podpory a spolufinancování. Toto jsou dva body, kde, jak dobře víte, naše auditorská činnost je omezená, a to především pokud jde o výroční zprávu. Tam ta naše kontrolní činnost je omezena, poněvadž mm, jsou to oblasti, které e, jsou předmětem speciální zprávy. Rozpočtová pomoc, nebo rozpočtová podpora, to je podpora obecných rozpočtů konkrétních států a účetní dvůr pro kontrolu je zdali komise zde respektovala Eh, ty podmínky, které se konkrétně tohoto týkají. Tady se ujistila, že jsou i eh, respektovány podmínky oprávněnosti výdajů a to především v souladu se zásadami eh, finančního řízení ve veřejné zprávě. Hm, Zde my máme samozřejmě pravomoci, kontrolní pravomoci, které uplatňujeme a Jde tedy o obecnou pomoc, která je určena obecně nějakému konkrétnímu státu a zde komise má dost velký manevrovací prostor pro to, aby vyhodnotila, zda ten konkrétní stát splňuje ty podmínky. Audit kontrola, kterou provádí účetní dvůr, tedy nemůže jít za tu fázi, eh, během které se ty peníze vyplácejí, protože poté ty fondy, jak si ty prostředky Evropské unie se tak smíchají s těmi prostředky v rozpočtech těch konkrétních států a tady jak si potom mohou vzniknout určité slabiny, ale to my nemůžeme vzít do úvahy, když kontrolujeme ty nesrovnalosti. Takže bez není žádným překvapením, že v těch 20 akcích jsme nenašli žádnou nesrovnalost poněvadž tam ty prostředky potom se vlastně smíchají s těmi rozpočty těch států. Další oblast, kde je omezena naše kontrolní činnost, to jsou příspěvky komise do projektů, které financuje několik dárců. V tomto případě komunitární příspěvky mm, v podstatě se eh, eh, netýkají těch eh, mm, způsobilých nebo oprávněných výdajů, protože zde komise dospěje k závěru, ano, tady ty ty výdaje jsou dostatečně oprávněné proto, abychom my jako Komise Unie k ním mohli přispět, eh, protože máme za to, že vychází z takové prezumce, když ti jiní dárci aplikují svá mm, vlastně stejná pravidla oprávněnosti výdajů, tak eh, v podstatě to bereme za bernou minci a eh, tímto jsou ty podmínky splněny. Jsou to tedy podmínky, které eh, respektuje komise i ti ostatní dárci. Další dvě oblasti jsou důležité a ty představují 35 plateb vyplacených v roce 2014. A ty jsou eh, zahrnuty do výpočtu chyb, i když samozřejmě eh, mm, mm, mm, zde vy jste mm, požádali eh, v usnesení absolutoriu za rok 2013, vy jste nás požádali, abychom vypočítali separátní eh, míru eh, chybovosti pro externí akce, které jsou jiné než ta rozpočtová podpora nebo než ty projekty, kde je několik dárců. Takže my jsme zareagovali na ten požadavek vytvořit tedy zvláštní míru chybovosti a to je právě v této kapitole. Míra chybovosti Eh, za tento rok je 2,7 pro celou tu kapitolu. My jsme přepočítali míru chybovosti z předchozího roku, poněvadž Mm, pole působnosti těch operací je jiné, tak jsme to museli přes, přepočítat a eh, v roce 2013 to bylo 2,1%, pokud budeme vycházet ze stejného základu, stejných výdajů jako tento rok. Pokud bychom vyloučili tuto chy, míru chybovosti, tak ty dva typy operací, které jsem zmínila, to znamená rozpočtová podpora a operace, kde je několik dárců, tak tento rok ta míra chybovosti celková by byla 3,7 eh, samozřejmě daleko vyšší, poněvadž tyto operace eh, nikdy eh, v podstatě ze své podstaty nemohou obsahovat chyby. Takže toto číslo se týká různých operací, a na které bych ráda zde upozornila. Samozřejmě my jsme hledali důvody, těchto chyb a nesrovnalostí a shledali jsme, že 28 z těch 172, eh, které jsme kontrolovali, tedy 60 mají vyčíslitelné chyby. To znamená chyby, kde jsme mohli vyčíslit částku a v podstatě to přispělo k tomu, že jsme vypočítali tu míru chybovosti. Poté, co jsme přeskoumali všechno a projednali jsme to s komisí, tak jsme zjistili, že v sedmi případech komise měla dostatečné informace, aby mohla detekovat, zjistit a opravit tyto chyby. Jaký je původ těchto chyb? Ty neoprávněné výdaje, například DPH, to představuje 57%. Eh, potom, eh, potom i absence eh, tedy těch dodávek mm, představuje 24%, i když jak si to bylo odsouhlaseno, a potom podpora výdajů to představuje 8%. Takže náš závěr je takový, že výdaje, které odsouhlasila komise tento rok, e, v podstatě vykazují velkou míru chybovosti, poněvadž je to daleko vyšší než e, ty 2%, tedy ta naše referenční hodnota. Nyní e, bych navázala na to, co jsme i řekli minulý rok, kdy jsme poukázali na velké chyby při vyplácení při vyplácení e, záloh u těch předvstupních programů. Tam tedy šlo o zálohy ve výši 150 milionů euro, které byly vyplaceny, aniž by byly k tomu doklady, účetní doklady, aniž by bylo možné e, zjistit skutečně, které výdaje byly realizovány a které jsou reálné. Komise no, tedy eh, eh, akceptovala vyplatit ty částky, vycházela z nějakých nákladů, čistě odhadnutých a ne z reálných výdajů a nákladů, eh, které by byly podloženy účetními doklady. Tento rok během naší kontroly jsme zjistili, že tam jsou účetní zápisy, které jsou stejně chybné, anomálie tam jsou ve výši 96 eh, eh, eh, milionů euro a komise tedy se snažila opravit ty chyby v účetním období 2013 a 2014. To je pravda a chci zde zúraznit jednu věc a tady poděkovat panu komisaři DG zrevidovalo eh, ty svoje účetní metodiky a řekla, že to předfinancování nyní musí vycházet z odsouhlasených oprávněných výdajů, protože tady bylo velké riziko, že eh, se, eh, že se bude proplácet něco, co bude v, roz, v rozporu s účetními normami, to znamená, že se bude proplácet něco bez účetních dokladů. Zde komise, tedy eh, ten způsob, jak zareagovala a že přijala opatření na základě eh, našich eh, připomínek, tak to ukazuje, že má vůli zmírnit důsledky a já skutečně děkuji ze komisi a příslušným DG za to, že byli tak střícní a respektovali výsledky našeho šetření. A ještě bych chtěla připomenout, že v kapitole 3 zprávy, výroční zprávy tento rok, Některé části této kapitoly se týkají výsledků politik, a to především politik, které se týkají rozvoje, rozvojových politik. A zde samozřejmě vám velice ráda ještě určité věci vysvětlím, eh, tedy vyhodnocení výkonnosti rozpočtu komise, takže pokud budete mít otázky, ráda to vysvětlím. Děkuji, paní předsedkyně. Ja, vielen Dank. Jetzt, um... Děkuji vám mnohokrát. Teď eh, já doufám, nebudu muset eh, zvolit, kdo z pánů komisařů začne. Doufám, že jste se dohodli vy mezi sebou. Ja. Tak, prosím. Ja, vielen Dank. Äh, Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Vážení zástupci účetního dvora, vážení členové výboru KONT, vážení účastníci, dámy a pánové, je mi velkým potěšením být dnes mezi vámi. Je to po odmlce jednoho roku, kdy smím být opět mezi vámi. Konkrétně budeme hovořit o roce 2014 o, o naší pomoci v sousedství. Než se ale e, dostanu ke statistikám, procentům a chybovosti, rád bych zmínil kontext, v jakém pracujeme. Mnoho našich partnerských států je otřeseno krizemi a konflikty a v takovémto pracovním prostředí patří e, riziko, i finanční riziko ke každodennímu chlebu. A každý den se ze všech sil snažíme ve světle těchto rizik obstát. Politická situace se k dnešnímu dní nezlepšuje. Zhruba, dejme tomu za rok, budeme hovořit o nasazování prostředků EU ve světle migrační a uprchlické krize, ve světle vyostřujících se konfliktů, ve světle aktuálnější teroristické hrozby. A v tomto rozměru je dnešní situace v Evropě bezprecedentní. V této souvislosti bych vám rád informoval o svém skalopevném přesvědčení, že prostředky z politiky sousedství se vydávají zejména za účelem přispívání k socioekonomickému rozvoji daných států. A zejména pak v této oblasti je tato pomoc napojena na ostatní opatření, která mají zlepšovat životní podmínky tamních občanů a občanek a nabízet jim nové možnosti. Zejména pak hovoříme o generaci mladých. Abychom tomuto dostáli, musíme se snažit využívat, využívat prostředky co nejlépe. Jinými slovy, musíme co nejlépe vybírat projekty, které si naši podporu zaslouží. Za druhé pak si musíme být vědomi zodpovědnosti, kterou máme při zacházení s penězi daňových poplatníků. Jde jednak o to ověřit legalitu a splňování předpisů. Na druhou stranu ale jde také o to zajistit konkrétní viditelné výsledky pro lidi přímo tam, kde ty peníze mají pomáhat. A to výkonnost jak tedy z hlediska služeb pro, abych tak řekl, občany EU, které budou vnímat občany EU, ale i pro občany v tamních státech. Tyto nástroje finanční pomoci pak jasně ukazují, které konkrétní kroky nejlépe nahrávají do karet e- e- evropským normám. Právní stát, řádná zpráva věcí veřejných. To jsou oblasti, na které se musíme soustředit. V rámci Evropského nástroje pro sousedství jsme se rozhodli naši pomoc omezit na pouze omezený počet prioritních projektů. To nám pomůže k tomu fungovat tam, kde to je nejnutnější a navýšit stupeň pomoci našich finančních prostředků. U obou těchto nástrojů jsme prověřili naši schopnost rychle reagovat na změně, změněné situace a na krize. Jako konkrétní příklad bych rád zmínil naši reakci na záplavy v Bosně a Srbsku. A také bych rád zmínil naše angažmá, co se týká těch všech možných krizí na Ukrajině přes Blízký východ až po severní Afriku. Ukázali jsme, že máme možnost naši pomoc přizpůsobit politickým výzvám v souladu s politickými prioritami členských států a Evropského parlamentu. Připravili jsme pomoc pro uprchlíky, kterých je dnes v řádu milionů, pro lidi, kteří přišli o cestu nad hlavou a kteří se snaží najít cestu Evropou. Připravili jsme po eh, finanční pomoc pro země, které naši pomoc potřebují nejvíce. V rámci těchto iniciativ se budeme starat hlavně o to, aby příslušná finanční pravidla byla dodržena. A toto je něco, co budeme moci hodnotit i dál do budoucna. Dovolte mi říci pár slov k zprávě účetního dvora. Za prvé bych chtěl poděkovat paní Lamarck za férovou a dobře vyváženou zprávu účetního dvora, zejména za kapitolu k roli Evropy v oblasti vnější politiky. Dále bych rád poděkoval všem eh, kolegům v účetním dvoře za dobrou spolupráci v letošním hodnocení. Této práce si velmi vážím, protože je právě zodpovědností komise zajistit, aby prostředky odpovídaly všem pravidlům, aby byly vydávány podle všech pravidel eh, zdravé zprávy financí, aby se zajistilo co nejlepší užití peněz z daní daňových poplatníků. Od založení 1. ledna letošního roku je generální ředitelství pro sousedství zodpovědné za 16 zemí v rámci evropské politiky sousedství a za 7 kandidátských států a potenciálních dalších kandidátských států. Tyto dva finanční nástroje, které přitom máme k dispozici, jsou Evropský nástroj pro sousedství a nástroj pro rozvojovou pomoc. Jsem velmi rád, že v rámci kontroly spolehlivosti těchto nástrojů za rok 2014 vychází pro toto generální ředitelství tak pozitivně. Globální chybovost je menší než 1%. Co se týká hodnocených transakcí, bývalého generálního ředitelství pro rozšíření v oblasti Bosny a Hercegoviny. Zde byly identifikovány určité chyby, eh, což potvrzuje trend eh, posledních let, kdy ale veškerá chybovost ležela pod jedním procentem. Co se týká zemí sousedství, mám na mysli Tunisko, Moldavsko, Palestínu, Ukrajinu, přeskoumávané transakce opět vykazují určité chyby, ale přesto můžu s klidem v srdci říci, že i pro tyto země sousedství v porovnání s rokem 2013 se situace zlepšila. Chybovost je menší než 1%. Tento vývoj ukazuje, že naše kontrolní mechanismy fungují a neustále se zlepšují. Odrážejí naši snahu co nejvíce chyby redukovat. Tyto výsledky však nevedou k tomu, že bychom se pokoušeli usnout na vavřínech, protože naše úkoly nejsou ani zdaleka dokončené. I nadále budeme bdělí a budeme pracovat na tom, aby chybovost byla co nejnižší. V rámci našich činností eh, jsme také zohlednili doporučení účetního dvora z minulých let. Eh, účetní dvůr neomezuje svou činnost pouze na odhalování chyb, ale nabízí také i cené rady na další redukování chybovosti. V této souvislosti bych rád zmínil, že e, účetní dvůr ve své zprávě opakuje otázky předkalkulace rozvojové pomoci. To už bylo uvedeno v Statement of Assurance v minulých letech. Toto téma e, bylo výrazněji zmíněno v loňském roce a týká se finančních let 2013 až 2014. Ten původní problém byl na začátku roku 2014 revidován a byl diskutován i s parlamentem v letech 2014 až 2015. To korig, ten, tu korigovanou proceduru, proceduru uvádí účetní dvůr explicitně v letošní zprávě a vydal dodatečné doporučení co do výpočtu předfinanční pomoci a s vyjádření účetního dvora je jasné, že tato pravomoc spadá do kompetence našeho generálního ředitelství. Další finanční pomoc eh, bude i v tomto konkrétním bodě spadat plně do pravomoci generálního ředitelství, které mám na starost. Mohu vás ujistit, že naše generální ředitelství je nadále připraveno spolupracovat jak s vaším výborem, tak s účetním dvorem. I naším cílem, stejně jako vaším cílem, je zvýšit efektivitu zprávy věcí veřejných, zprávu peněz, které jsou nám svěřeny. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Und Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Děkuji také za nabídku toho, že mezi nás zase přijdete příští rok. Já myslím, že teď budete chodit každý rok takže se obávám, že se uvidíme zase znovu. Eh, nyní má slovo pan komisař Nemica, prosím. Thank you very much, honorable chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, vážení poslanci, vážení zástupci účetního dvora, já bych rád poděkoval paní Lamark za prezentaci kapitoly 8 výroční zprávy. Dnešní diskuse se zaměří na to, jak komise zvládá či spravuje svoji rozvojovou pomoc eh, za poslední rok. Tady máme asi 2600 projektů, více než ve 120 zemích. Eh, celková částka je 7,3 miliard eur. Během rozpravy budeme mít příležitost věnovat se detailním aspektům této pomoci. Na úvod bych rád zmínil tři zásadní aspekty nejprve. Otázka migrace a uprchlické krize. Zda to znamená eh, selhání naší rozvojové pomoci. Druhá otázka. Nevládní aktéři a za třetí potřeba eh, posílit naše zaměření na výsledky. Stávající Uprchlická krize nastoluje důležitou otázku, kterou jste tady položili i vy. Rostoucí počet uprchlíků, který e, zažíváme, není to snad důkaz toho, že rozvojová pomoc, e, tak jak jsme ji poskytovali v minulosti, selhala? Já jsem přesvědčen o tom, že odpověď je ne musíme rozlišovat migranty a uprchlíky, protože běžná migrace se zvyšuje ve chvíli, kdy chudé země se zlepšují, eh, mají tedy lepší eh, hospodářský vývoj a potom samozřejmě eh, migrace klesá. Většina migrantů také se stěhuje do sousedních zemí, například subsaharské Africe se prostě lidem eh, pouze stěhují do bohatších afrických zemí, ale zůstávají stále v Africe. Situace je ovšem jiná v případě uprchlíků. My v otázkách rozvoje nemůžeme řešit ehm, všechny otázky. Můžeme samozřejmě se zaměřit na otázky, jako je hospodářský růst nebo třeba otázky lidských práv a podobně, ale tam, kde uprchlíci utíkají před konflikty či dokonce válkou, tak samozřejmě ta reakce, která je potřebná, překračuje pouhou rozvojovou pomoc, takže musíme k tomu přistupovat realisticky ohledně toho, co můžeme očekávat od rozvojové pomoci. V rámci těchto omezení ale si myslím, že naše rozvojová spolupráce byla velmi úspěšná a pomáhá právě řešit i výzvy spojené se stávající uprchlickou krizí pár příkladů. Třeba eh, Mozambik, což je země v Africe, která má nízké příjmy, eh, byla zdevastována konflikty před 20 lety. Dlouhodobé programy eh, rozpočtové pomoci z evropského rozpočtu pomohly nastolit zase makroekonomickou stabilitu. A Zaměřilo se teda zejména e, výdaje na prioritní programy. E, Mozambik nyní e, pokročil v oblasti poskytování služeb, zejména ve vzdělávání. Nyní poskytuje univerzální základní vzdělání jak pro chlapce i děti. Máme třeba taky první trastový fond, který byl za, založen ve středně, této středně České republice. Potom byly schváleny další kroky. Na konci roku 2015 už můžeme demonstrovat první konkrétní příklady, jako například rehabilitace základních zdravotnických center a nemocnic, rehabilitace um, městské infrastruktury ve šesti městech. Eh, potom máme vytvoření 320 tisíc míst a dosažení trvalých výsledků u zdravotnických projektů. Eh, potom eh, pomáháme vládám v boji proti chudobě a přístupu ke vzdělávání. Čísla jsou jasná. Evropská unie podporuje například eh, podmíněný program Cash Transfer, kde vlastně jde o snížení absolutní chudoby z 18% na asi 5%. To jsme dosáhli eh, za několik let. Paraguay teď například dosáhl přístup za 6 let k eh, univerzální přístup k základnímu vzdělání. Pak máme samozřejmě důležitou roli nevládních organizací Spolupráce s nevládními organizacemi je pro nás velmi důležitá spolu s podporou našich eh, zásad a hodnot. Granty neziskovým organizacím jsou poskytovány na základě tendrů. V případě krizového řízení můžeme poskytovat ale také nouzovou pomoc. Nebo také v případě, kdy partneři mají nějaké exkluzivní kompetence, můžeme poskytovat eh, přímé fondy. My vycházíme vždycky z nákladové efektivity a e, hodnoty za peníze, takže e, nám jde také samozřejmě o, o to, abychom za třetí se soustředili zejména na výsledky. Takže e, byli jsme schopni také prokázat, že dosahujeme prostřednictvím rozvojové pomoci výsledků. Samozřejmě ty peníze musíme vynakládat řádným způsobem, ale musíme ty vynakládat také efektivně. Jak už řekla vicepředsedkyně Georgieva, Eh, my se zaměřujeme nyní více na výsledky a snažíme se také vytvářet nástroje pro podávání zpráv o těchto výsledcích. V rozvojové politice komise nyní vydá první pilotní zprávu, která vychází z našeho mm, rámce pro výsledky, který jsme přijali eh, na začátku tohoto roku. Východiskem eh, pro naši dnešní debatu je zpráva účetního dvora, která ukazuje, že míra chybovosti ve vnější činnosti je pod třemi procenty za posledních několik let. Míra chybovosti pro Evropský rozvojový fond je 3,8 Zbytková míra chybovosti a studie, kterou podnikla komise v této oblasti, to tady vlastně tedy jde o chyby, o chyby, které ještě zůstanou po všech korektivních opatřeních. Po tři následné roky se ukazuje klesající trend až na 2,8 v roce 2014. Máme zde oblast neschody s účetním dvorem. Tento rok ehm, předložili vlastně eh, míru eh, chybovosti pro GDG DEVCO, ale komise nemůže ten přístup eh, přijmout. Tam vlastně byly vyloučeny dva typy finančních modalit, protože vlastně potom je to méně otevřeno hm, chybovosti. To opravdu není možné. Ten kontext je velmi náročný, v němž naše politika je implementována v eh, řadě třetích zemích, tak já si myslím, že ta míra chybovosti, kterou jsme dosáhli, je solidní a přesto chápu, že stále existuje prostor pro zlepšení a eh, služby komise už nyní pracují na tom, aby nadále snížily míru chybovosti. Eh, analyzovali jsme zjištění účetního dvora za poslední tři roky. Také jsme se věnovali svým vlastním zbytkovým, eh, zbytkové chybovosti a ukázalo se, že nastavení naše kontrolní struktury je správné, ale je možné někde dosáhnout zlepšení v implementaci. Když zvážíme žádost Evropského parlamentu, za kterou jsem vděčný, a doporučení účetního dvora, tak na základě toho byl vypracován akční plán, který má eh, zlepšit kontrolní prostředí. Eh, generální ředitel eh, DigiDevco mě ujistil, že na základě vašeho doporučení z minulého roku bude modulovat určité příští výhrady na základě provedené analýzy. Komise se zavazuje nadále zlepšovat architekturu lepšího, lepší zprávy výkonnosti Ovšem, ono to všechno je možné hodnotit pouze několik let později, takže naše systémy se musí adaptovat na nové udržitelné cíle rozvoje. Zároveň ale musíme udržet eh, míru kontroly, která je důkladná, ale cenově eh, výhodná. A vaše doporučení vždycky vítáme a já se těším na spolupráci v této oblasti. Děkuji vám, pane komisaři. Slovo má naše zpravodajka. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení komisaři, vážení zástupci účetního dvora, vážení kolegové. Já mám 10 minut a tím pádem se pokusím o co největší stručnost. A tady mám tu německo-slovinskou kontrolu po své pravici, tak tam i s tím doufám pomůže. Doufám, že nebude tajemstvím, že hlavní věc, o které bych chtěla mluvit, eh, když mluvím o absolutoriu, je, že musíme se soustředit více na výsledky a výkonnost, eh, než jen na chybovost. Takže díky oběma pánům komisařům za to, že ve svých projevech se zaměřili zejména na výsledky a že je doložili příklady a děkuji oběma také za písemné odpovědi. Myslím si, že budeme muset detailněji ty písemné odpovědi probrat, protože nám stále ještě několik podrobností chybí, ale k tomu se vrátím. První věc, kterou chci zmínit, se týká toho výkonnostního rámce. Zatím nemáme kompletní výkonnostní rámec, eh, v, obě, v obou ředitelstvích, jak Enlargement, tak Development and Cooperation, definovali ve svých eh, Eh, správních plánech cíle a klíčové indikátory a o těch informují ve výročních zprávách. DG Devco dokonce vyvinulo svůj vlastní rámec pro výsledky a mě by skutečně zajímal názor účetního dvora na právě tuto iniciativu DG Devco, na tento rámec. Ale co zatím nevíme, a to mi dělá starosti, je, do jaké míry jsou ty eh, obecné cíle a klíčové indikátory definovány a reportovány v těch zprávách, do jaké míry jsou navázány na projekty přímo v terénu. Nebo, abych to řekla jinak, nevíme, zda to, čeho ty projekty dosahují, přispívá k plnění všeobecných cílů. Takže prosím, toto rozveďte. Díky komisaři Mimico, že jste zmínil, že jeden důležitý aspekt našich vnějších vztahů obecně vzato je to, že boj proti chudobě by měl mít co nejméně přímý dopad na eh, podmínky, které by znamenaly nekontrolovaný příliv uprchlíků do Evropy. V tomto ohledu já a jsem přesvědčena, že celý výbor KONT čeká na dvě zvláštní zprávy z účetního dvora, které budou velice důležité v tomto ohledu. Eh, jedna z nich se týká výsledků humanitární pomoci a druhá se týká se týká výdajů EU na migraci v sousedských státech. Tyto dvě zprávy jsou velice důležité a proto bych se ráda zeptala účetního dvora, kdy asi tak předpokládají, že ty zvláštní zprávy budou k dispozici, abychom je měli k dispozici pro diskuse o absolutoriu. A pak bych se také ještě zeptala komise, jak probíhala ta kontradikční procedura, zkrátka jak probíhaly diskuse s účetním dvorem a zdá se na ty zprávy můžeme těšit brzy. Jedna otázka o nevládních organizací. Byla jsem upozorněna na to, že možná finance z EU dostávají některé nevládní organizace, u projektů, které vlastně prosazují agendu, která jde přímo proti našim hodnotám, hodnotám EU. Oba páni komisaři hodnoty EU zmínili a chci se tedy zeptat, zda o takovýchto problémech víte a pokud ano, jak je řešíte? Tedy jak řešíte celou tu problematiku nevládních organizací? Mám ještě čas? Mám ještě čas, výborně. Eh, pak ještě jedna otázka na koordinaci eh, mezi ředitelstvími. Jak víte, eh, toto téma se týká vnějších vztahů EU. Fakt je, že různé služby mají různé cíle a spravují různé nástroje, které se podílejí na této aktivitě. Například DG DEFCO, DG NIR, ECO, nástroj pro služby pro vnější činnost. Kromě toho tady máme vysokou představitelku a Nesmíme zapomínat také ani na rozpočet Evropských fondů pro rozvoj. Takže chci se zeptat obou komisařů, vzhledem k tomu, že v rámci programu Global Europe, Europe působí několik generálních ředitelství a koordinace není vždy snadná. Myslíte si, že náš stávající systém hodnocení problémů co do toho rozdělení pravomocí je správný, nebo bychom se měli zaměřit na nové možnosti organizace práce? Usnadnilo by vám to práci, zvýšilo by to výkonnost? Pak zde mám otázku na komisaře Hána. Chci se zeptat, zda byste mohl okomentovat konkrétně situaci v Moldavské republice. Jaké činnosti komise provádí a jak může komise zajistit, že finanční prostředky alokované pro Moldavsko budou využiny, využity správně? A chci se také zeptat, jakou přidanou hodnotu jste zde vygenerovali. Otázka na oba komisaře. Má komise nějakou statistiku o tom, kolik smluv se udílí bez výběrového řízení v naléhavých situacích? Podnikají se nějaká opatření na zlepšení pracovních postupů pro eh, nouzové případy, pro případy nouze? A asi má poslední otázka, takže myslím, že čas perfektně dodržím, že kolegové? Když jsem byla malá, tak mi babička vyprávěla, že to nejlepší si musím nechat vždy nakonec. No já si nakonec nechávám to nejhorší, ale zkrátka bych ráda, aby komisař Mimica nějakým způsobem okomentoval případ ING. Trošičku nás zklamalo, že v odpovědi na naši písemnou otázku 22 se tato věc jaksi neobjevila. Chci se proto zeptat, jak to se složkou ING vypadá. A pokud eh, nám to nemůžete říct teď a tady, eh, laskavě nám poskytněte písemnou odpověď. Byli bychom vám velmi vděční. Tolik tedy na úvod. Eh, nejlepší bude možná, abych já případně ještě vystoupila s dalšími otázkami. Díky ještě jednou za tuto příležitost. Děkuji. Martino, já jsem vás nechtěla traumatizovat. Komisaři Háne, chcete zase začít? Prosím. Děkuji. Nejprve k tomu, eh, co se týká spolupráce s ostatními komisaři, já si myslím, že probíhá dobře stále lépe. Takový je koncept Junkrovy komise. Zkrátka, lépe spolupracovat mezi místopředsedy a konkrétními komisaři. Takováto spolupráce existovala už v minulosti a existuje i teď. Řekl bych, že dohadování se probíhá stále snáze. Já jsem zrovna dnes eh, na tiskové konferenci s kolegou Stylianidisem hovořil o opatřeních, která budeme přijímat v rámci našich portfolií ve věci syrské krize, abychom na tu krizi nějak reagovali v rámci finančních prostředků, které máme. A eh, on ze strany DG Echo má určité oblasti, kde musí pomáhat on bezprostředně a my máme určité jiné oblasti, kde řešíme střední a dlouhodobý horizont. Co se týká těch nouzových intervencí a e, těch otázek veřejný, e, výběrových řízení, já rád uznávám, mě by to také e, zajímalo. Ale je potřeba ten problém nahlížet z toho hlediska, že i zde můžeme posílat dosti velké objemy peněz přes jiné organizace, například různé organizace OSN, které jsou činné v Syrii, v Libanonu, v Jordánsku, v Turecku a které mají know-how a příslušný personál. A vlastně rozdělení prostředků přes ně je nejrychlejší. Nicméně sdílím eh, váš zájem o toto téma, podívám se na to a budu vás informovat. Co se týká Moldavské republiky, my jsme všechny platby teď pozastavili. To je jeden z těch příkladů, eh, kdy je potřeba jak si nahlížet do budoucna. Ještě před rokem bylo Moldavsko, abych tak řekl, nejlepším žákem ve třídě, ale situace se eh, vyvinula. Letos už máme pátého premiéra nebo premiérku respektive. Takže ta situace je poměrně jasná. My se zatím odkazujeme na analýzu Mezinárodního měnového fondu. Ehm, Mezinárodní měnový fond nemůže být přítomen v terénu, protože tam nemáme vládu, konec konců i Rumunsko pozastavilo bilaterální úvěry. Taková je situace. Nicméně přesto jsme připraveni dále spolupracovat a jsem rád, že i europoslanci jsou připraveni zprostředkovávat činnost, nicméně taková je situace, ve které se nacházíme. Co se týká eh, těch klíčových výkonnostních indikátorů, zde mám dvě poznámky. Za prvé, jsme relativně ještě na začátku používání a implementace těchto věcí a e, to se samozřejmě týká i té analýzy účetního dvora. Takže my se na tuto e, otázku zaměříme a pokusíme se o harmonizaci mezi DEFCO a NIR a používat ty klíčové indikátory lépe. My jich máme 9, DEFCO jich má 18 já nevím, jaký je ten konkrétní důvod mít těch indikátorů 9 nebo 18 nebo 5 nebo já nevím kolik, ale jde o to vyvinout si společný přístup a e, mít možnost dosahovat stejných výsledků. Samozřejmě je přitom potřeba pamatovat na to, aby ti lidé, kteří aplikují ty věci přímo v terénu, mohli postupovat podle stejného schématu. Že ano. Děkuji teď komisař Mimica. Yes. Thank you very much. Ano, děkuji. Děkuji za vaše eh, poznámky, paní zpravodajko, i za otázky, které máme na stole. Co se týče koordinace veškerých zahraničních aktivit, tak zde zcela souhlasím s tím, co řekl kolega Johannes Hahn, a to je, že nové pracovní metody komise e, jsou e, již takové, že skutečně my koordinujeme naše politiky, tedy na té vysoké politické úrovni i na úrovni konkrétních e, programů a přímých akcí tak aby naše reakce na zahraniční výzvy byla koordinována. Pokud je o rozvojovou pomoc, tak tady je to velice relevantní. Tady je třeba lépe se koordinovat i s politikami stability, míru, obrany, tedy s těmito intervencemi Evropské komise i s humanitární pomocí. A tudíž v tomto kontextu bychom rádi, a teď je to teprve v procesu, zde bychom chtěli abychom měli eh, stejnou evropskou reakci právě na ty otázky humanitární, otázky mm, eh, stability i eh, budování míru a dlouhodobého rozvoje, takže na tom se teď pracuje. Pokud jde o nevládní organizace jako takové a možné zapojení do programů či aktivit, které případně jsou v rozporu se základními hodnotami EU, zde bych chtěl zdůraznit, že e, naše programy rozvojové spolupráce a projekty musí být v souladu s pravidly a cíly e, stanovenými příslušnými nařízeními. Do čehož patří základní principy EU e, i povinnosti, závazky ve svě- v oblasti rozvoje lidských práv to tam je pevně zakotveno. To znamená, jakýkoliv návrh na financování eh, nebo organizace, která by mm, byla v rozporu s těmito principy a pravidly, tak nemůže dostat eh, projekt, kontrakt. Také my mm, během výběru projektů i během implementace projektů tak provádíme kontroly v tomto smyslu pravidelně je naše delegace tam monitoruje a i e, my pravidelně vyžadujeme zprávy. Tudíž Evropská unie případně může zastavit financování projektu nějaké organizace, včetně nevládních organizací, které by tedy našich partnerů, pokud v tom v průběhu období naší podpory se zjistí, že již ty projekty nerespektují naše pravidla a principy. V tomto okamžiku nemám po ruce konkrétní údaje či informace o nějakých takových projektech nevládních organizací, které by eh, jejich tedy implementace by byla v rozporu s našimi eh, základními hodnotami či principy lidských práv. Ale určitě Určitě se na to podívám se svými spolupracovníky, aby skutečně eh, abychom skutečně eh, toto měli pod kontrolou. IMG, pokud eh, já nevím, tady jsem ta správná osoba, která by toto měla komentovat. Zde tomu bych řekl, že právní statut Mezinárodní manažerské skupiny, zkrátkou IMG, to je mezinárodní organizace a OLAF toto spochybnil v únoru roku 2014, takže DGDF okamžitě přijala preventivní opatření a vyloučila IMG z našich nepřímých manažerských postupů. A Potom mm, v průběhu doby Olaf eh, předložil závěry svého šetření, to bylo v prosinci minulého roku, a mm, komise vyhodnotila zprávu Olafu a informovala Olaf eh, v tom, že ne, eh, veškerá doporučení budou respektována, provedena. Komise má za to, že Eh, tedy eh, domělý eh, nedostatek právní subjektivity IMG, že to je neopodstatněné. Mm, zpráva OLAFu ukazuje, že IMG má právní způsobilost vstupovat do smluvních vztahů s komisí. A pokud je o statut mezinárodní organizace, zde teď byly Tedy Olaf předložil nové důkazy, které byly do té doby neznámé komisi a za kterých vyplývá tedy, že skutečně musíme posílit eh, ten způsob, jak vyhodnocujeme mezinárodní organizace a ten postup, prostřednictvím kterého uznáváme status mezinárodních organizací, eh, tedy těch, které jako partneři implementují projekty. To jsme udělali v průběhu tohoto roku a <clears throat> tento případ určitě přispěje k tomu, že budeme konkrétnější, že komise bude pečlivěji vykládat podmínky, které musí splnit organizace, která má mít právní status naše partnera. Také i budeme analyzovat eh, postupy realizace projektu, eh, jak tedy IMG realizuje tyto projekty. Samozřejmě to asi není důvodem pro vymáhání, zpětné vymáhání Eh, těch projektů, prostředků, takže proto my jsme odmítli to doporučení vymáhat zpětně prostředky vyplacené z titulu těchto projektů, ale budeme úzce monitorovat plnění stávajících smluv, které máme uzavřené s IMG. Dále <clears throat> Pokud jde o naléhavé situace, urgentní situace, tak jsem již řekl v úvodu, že zde často my nevypisujeme výběrová řízení, především hm, když máme rámcové smlouvy s nějakou mezinárodní organizací, především se systém OSN, tedy s agenturami OSN i s nevládními organizacemi, eh, se kterými máme rámcové eh, smlouvy máme jich 190 těchto partnerských, tedy rámcových smluv, a ty nám umožňují, že můžeme eh, udělit nějaký takový projekt bez výběrového řízení v naléhavých situacích. <clears throat> Ale vždy tedy, jak jsem řekl, musí existovat takováto rámcová dohoda, jako třeba máme se Červeným křížem. Takže určitě budeme schopni vám poskytnout detalnější písemnou odpověď, kde popíšeme tyto postupy udělování kontraktů v naléhavých situacích. A další na seznamu řečníků je kolega Pípa. Děkuji mnohokrát. Mám, komis, eh, mám otázku na pane komisaře eh, Hána. Johannesi, ty jsi mě jednou označil poměrně eh, přísně, že jsem tedy velmi přísným členem rozpočtového výboru, tak já ti vlastně za to děkuji, protože to považuji za pochvalu a dostojím svému imidži a položím takovou poměrně přísnou otázku, která se týká předvstupní pomoci. Týká se tedy hodnocení komise ohledně možné eh, kandidátské země Turecka. Já jsem byl jednou zpravodajem pro předstupní pomoc pro Turecko Eh, a vlastně mi bylo řečeno také z účetního dvora, že peníze se, jsou tam vynekládány na nejrůznější věci, jako třeba zemědělské projekty, ale už vůbec ne na to, aby se eh, přiblížili evropské legislativě. Takže eh, ty peníze se nyní dost navýšily, samozřejmě teď zejména pro uprchlíky, ale jde tady samozřejmě i pro tu přestupní pomoc. Takže jaké je hodnocení, co se týče využívání těchto peněz? Otázku na pana eh, komisaře Mimicu máme následující. Není mi úplně jasné, vy jste kritizoval, že míra chybovosti se zvýšila, protože účetní dvůr používá jiné metody. Eh, takže vlastně eh, hodnotil dvojí věci, které spolu nesouvisí a proto vlastně se navýšila míra chybovosti. Aspoň takhle jsem to pochopil. Takže já bych rád bránil účetní dvůr, protože vždycky, když eh, účetní dvůr začne diferencovat, tak to má nějaký důvod. Ono nikdy nemůžeme diferencovat dostatečně eh, právě v té vaší oblasti. A z toho důvodu si myslím, že je to smysluplný přístup. Přesto otázka proč máme nyní 3,8%? Proč to šlo nahoru? To jste úplně nevysvětlil, kromě toho, že jste tedy popsal ten statistický efekt. Takže eh, na čem to je, v čem to je tedy obsahově? Eh, co způsobilo to eh, navýšení té míry chybovosti? A potom ještě velmi politickou otázku. Pane komisaři, vy máte přehled o tom, co se tedy děje v afrických zemích v tuto chvíli? Evropa vy, vlastně vyčlenila obrovské množství peněz pro pomoc těmto zemím. S tím se samozřejmě pojí obrovská zodpovědnost, takže vy spoléháte na nevládní organizace. Nemyslíte si, že už je na čase, aby u této vystupňované zodpovědnosti eh, tam šlo i více eh, evropských úředníků, aby se kontrolovaly více ty neziskovky, protože eh, tam není vždycky všechno bezproblémové. Nemyslíte si, že by tam tedy měli převzít zodpovědnost i evropští úředníci? návštěvníci? A to byla jedna otázka. Druhá otázka. V Rakousku, v Německu a v jiných zemích se říká, my bojujeme jako Evropané Eh, s příčinami eh, přílivu uprchlíků a právě tedy se to pojí i se situací v afrických zemích, eh, ať už je to jejich investování do jejich systému zdravotnictví, školství, do toho, aby tyto země byly stabilizované, aby lidé už neměli důvod utíkat pryč, ale vy jste samozřejmě popisoval velmi dlouhodobý scénář ehm, kdy způsobí tyhle ty peníze, kdy to způsobí situaci, že méně lidí se vydá na cestu do Evropy. Můžete trošku popsat, zda to očekávání, která mají, které mají jednotlivé země od Evropské unie, nejsou příliš vysoká. Můžeme toho opravdu dosáhlit s těmi penězi, které Evropská unie má? Možná to je právě přeci jenom příliš málo, takže mě by zajímalo, eh, jaký je váš pohled na to. Děkuji. Nyní kolegyně Ajala, prosím. Sí, gracias. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, paní Lamarck z účetního dvora a komisařům. Děkuji za všechny ty informace. Za prvé bych ráda eh, se obrátila na paní Lamark, eh, poněvadž ano, já beru do úvahy názor účetního dvora a chtěla bych lépe pochopit, proč jste vypustili tyto dva pilíře, já bych to tak nazvala, mm, eh, rozpočtu, eh, tedy, tedy rozpočtové pomoci mm, a mm, ty fondy eh, které, které se týkají několika institucí, kde je několik dárců, protože historicky my jsme vždycky eh, na tom pracovali a víme, že to je velká výzva právě mm, tady zjistit, jak to účetně vypadá, já jsem mm, celkem pochopila to, co říkáte, že tady jsou ty tendence všechno zjednodušovat. My jsme to aplikovali i v jiných oblastech mm, na základě doporučení účetního dvora, ale chtěla bych lépe pochopit, proč tedy dáváte stranou mimo eh, tedy tu účet, tu rozpočtovou eh, pomoc a potom ty projekty, kde je několik dárců, protože vy to vylučujete se výpočtu té chybovosti. Já bych chtěla jenom pochopit, já jsem to nepochopila, proč konkrétně. První otázka. A druhá otázka. Chtěla bych také pochopit to, to věc. My všichni zde eh, hovoříme o tom, že naše eh, rozpočty musí se opírat o výsledky. Nám jde o výsledky, o výkonnost. Ale mám takový dojem, že eh, často mm, mm, mm, je to takové všechno zmatené. Paní Georgieva, Georgieva jednou předloží nějaký projekt, nějaký rozpočet na to, rozpočet a víme, že třeba je to projekt, kde byly problémy vůbec ho realizovat a kde bylo třeba se dohodnout na třeba ukazatelích, jak měřit výsledky toho projekty a ty je třeba znát v okamžiku, kdy se vytváří na ně rozpočet, protože my tady vymýšlíme různé ukazatele, potom zase se přijmou jiné ukazatele a to není zrovna eh, dobré potom, jak my můžeme eh, ve v médiích potom odůvodnit, proč to a to, eh, proč ten a ten projekt, proč ten a ten nástroj. A tady já mm, si myslím, že by měla existovat určitá prevence. Je pravda, že jak komisař Mimica, tak i Han tak oba mm, pracují s určitými ukazateli. My jsme mm, i tady měli prezentaci Eh, paní Gressle, která mm, to bylo na základě zprávy jednoho z vyslanců, a tam eh, eh, se hovořilo o ukazatelích, autonomních ukazatelích také. A já bych chtěl, já si myslím, že my používáme ale ukazatele, které nevychází z těch dobrých zkušeností, z dobrých praktik a my je mm, Ehm, my bereme nějaké ukazatele a bereme jako jediné měřítko. Vy hovoříte o těch ukazatelích výkonnosti, se kterými se teď se pracuje a které používají i vyslanci v těch svých manažerských zprávách. No a manažerské zprávy jsou manažerské zprávy, to nejsou kontrolní zprávy. A já se ptám, jak vy vidíte tady tu aproximaci nebo to používání těchto ukazatelů, eh, které mm, Ehm, myslíte si, že ty ukazatele, které teď používáme, že se budou používat i do budoucna, až budeme skutečně měřit ty projekty podle výkonnosti? Já si myslím, že tady my tak bruslíme kolem, furt kolem dokola a nikam to nevede. Takže to bych chtěla vědět, jak je to s těmi ukazateli. A potom ještě, jakou hodnotu pro vás vůbec mají ty zprávy těch vyslanců? Já jsem měla z toho takový smíšený pocit jako bychom my používali pro jednu věc nějaké zprávy, které ale jsou určeny spíše něčemu jinému. A my je budeme používat pro co? E, e, a, B a C. A pro co tedy budeme používat? Pro jedno, pro druhé, pro třetí. Je třeba, aby to byly zprávy, které se budou používat pro mm, určité věci zodpovědně. Potom já hodně znám eh, Sever Afriky, Tunis. Všichni víme v Tunisku, jaká je situace, takže mám otázku k tomu. My jsme se sešli s vyslanci z, Ar- z Tunisu, z Libie, z eh, Egypta, z Alžírska a my jsme eh, slyšeli obecnou stížnost o těchto vyslanců, že prostředky fondy které jsou součástí naší spolupráce, tedy spolupráce mezi EU a těmito zeměmi Magrebu, tak ty, tam, mm, ty fondy tam nejdou včas. Tedy mm, mm, určitá část třeba se vyplatí a potom ta větší část ne ještě. A v takovéto situaci Tunis, například Tunisko, to eh, vlastně eh, dřív byla taková ukázka, taková výkladní skříně demokracie v islámské zemi, eh, nebo muslimské zemi tedy, a když tedy i Tunisko přišlo o tuto důvěru teď, tak tady si myslím, že tady mm, je velice špatné, že tam ty prostředky jdou s takovým spožděním. A já se ptám proč, z nějakých zvláštních důvodů. Obecně se ptám tedy pro Tunisko, ale to platí pro celý sever. Hovořili jsme i s alžírským velslancem a mm, my teď hovoříme, že na Turecko, Turecko dáme teď 3 miliardy na jednou hned teď a bez toho, aniž bychom předtím vůbec splnili závazky, které jsme měli vůči ostatním zemím severu Afriky, které také eh, dělají svoji práci eh, a mm, také se snaží tedy o rozvoj a také se starají o uprchlíky a tady ta jejich práce nebude uznána z naší strany, takže to by mě zajímalo. A ještě pokud jde o spolupráci s, s obchodními eh, obchod, komorami nebo obchodní spolupráce. Víme, že zde máme určitá obchodní opatření, třeba která se týkají eh, Palestiny a Izraele. Já vím, že tady mm, je často ten obchod podmíněn určitým podmínkami, jako třeba tam víme, že jsou určité osady, které jsou nezákonné. A mě by to zajímalo, tedy jak je to s naší spoluprací pod, s našimi politikami spolupráce. A e, ta naše politika spolupráce koordinuje se i s těmi obchodními opatřeními, protože e, to má samozřejmě konkrétní dopad potom v terénu a potom v terénu a potom Moldavsko. Když jsme hovořili o tom, já bych chtěla vědět, e, jakým způsobem, nebo ještě harmonogram. To je země, která je pod velkým tlakem. A mě by zajímalo, Mm. Eh, eh, tady je takový stín eh, nad tím využitím prostředku, takže to by mě zajímalo, jak je to s Moldavskem. A potom ta hodnotící tabulka, mm, tam poslední čtvrtletí 2015, v podstatě to již mm, asi na tom se pracuje, tak bych chtěla vědět, Mm, jak to bude s tím, co hodnotit s tabulkou. Už asi víte, jak bude vypadat kolega Čarecký. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Paní předsedkyně, já úplně nechci komentovat výsledek posledního summitu v Bruselu v neděli, ale tento komentář paní Ayali Sender je velmi zajímavý. Zaprvé bych chtěl poděkovat eh, paní Lamarck a jejímu týmu za důležitý úvod eh, k naší rozpravě. Děkuji také našim hostům, oběma pánům komisařům. Mám otázku na pana komisaře Mimicu. Za prvé, ještě jednou děkuji za odpovědi na náš dotazník. Mě by zajímala některá další vysvětlení ohledně fondů eh, pro nevládní organizace a jejich kontrolu a monitorování ze strany komise. to navazuje na otázku paní Dlabajové a pana Pipera. Co konkrétně Evropská, unie, Evropská komise dělá pro to, aby kontrolovala implementaci a distribuci těch fondů? Děkuji. Děkuji. Já sama se hlásím o slovo, takže si teď dám slovo bylo by dobré, kdybychom eh, měli k dispozici také e-mailem písemně vaše úvodní projevy eh, protože mě třeba chybí. Jak se k tomu stavíte vy? Jste spokojeni s tím, co v rámci vašeho portfolia bylo dosaženo v průběhu roku 2014? O to prosím abyste mi třeba zaslali. A ptám se také pana komisaře Hána. V minulém roce jsme právě hovořili konkrétně o tom, o čem teď podává zprávu paní Elamark. To eh, znamená to porušení eh, rozpočtových pravidel, o co tam přesně jde. Paní Lamark říká, že tam jsou platby bez podkladů a stvrzenek bylo, by, budete, bylo slíbeno, že se s tím něco udělá a teď to přitom tady znovu vidíme, že to tam zase je. Přitom parlament v květnu eh, rozhodl, a tam se eh, eh, hovoří konkrétně o květnu, jinak bychom měli vůbec zasedání v, mém, v mé kanceláři už v lednu. Takže já jsem předpokládala, že to bude vyřešeno okamžitě. Prosím vás, proč to trvalo tak dlouho? Já musím říci, že to není možné nemůžeme se spolehat na to, že věci, když eh, se na nich dohodneme, tak to bude vyřešeno, to musí být vyřešeno. Takže prosím eh, od paní Lamarkové bych chtěla vědět, jaké platby jste objevili s jakým datumem, protože pokud tedy od května tohoto roku eh, proběhly další platby, které zase nemají stvrzenky. Takže to je otázka na vás, pane Háne. A druhá otázka, vy jste byl eh, také eh, komisař, eh, regionálním komisařem, vy velmi dobře znáte situaci v členských zemích a problémy ve členských zemích. A když se teď podíváte na Srbsko a Bosnu, tam je míra chybovosti pod 1%, tak je mož, jak je možné, že tyhle ty země to zvládají a jiné členské země to nezvládají? Nebo naopak položím jinak otázku, máme špatné členské státy? co s tím uděláme. Ještě. Pane Háne, včera jsem si dovolila zprávy, které jsou tedy external um, uh, service, zprávy tedy eh, vnější služby, tam vlastně jde také o spravování komisních peněz na DG Devco a vlastně při studiu těchto zpráv se ukazuje, že často se nevyužívá tenhle ten management tool na velvyslanectvích ve třetích zemích. Já si myslím, že tenhle ten eh, management tool je velmi důležitý. Prosím vás, přes, převezměte ho, využívejte jej, protože vlastně jinak není možné přeskoumat eh, výkonnost těchto delegací. Přitom tyhle ty ukazatele jsou velmi důležité pro tu zprávu, eh, abych eh, vůbec věděla, co přesně mám přeskoumávat se eh, u evropských velvyslanectví či delegací. Pokud nemám pořádné indikátory, ukazatele, tak potom pořádně nevím, co mám dělat. Takže dobře, jako velvyslanec si řeknu, vydal jsem peněz, peníze, to už je nějaký indikátor, ale bylo by přece jenom důležité, aby oni věděli ve své oblasti působnosti, co přesně mají dělat, čím se mají řídit. Takže to by určitě stálo za to, aby tenhle ten systém byl převzat. Takže eh, to je moje otázka na vás a potom mám ještě otázku na pana komisaře Mimicu. Já jsem nerozuměla úplně všech, všemu eh, eh, ohledně toho IMG, ale mně připadá, že komise jako kdyby postupuje zpátky, že se vrací zpátky. Proč vlastně ta role se vrací zpět? tam, kde vlastně minulá komise se k tomu ustavila. Já, mě by tedy prostě zajímalo ta zpráva OLAFu, v jakém měřítku ta otázka, co se tedy týče eh, těch eh, základních dokumentů, těch stanov, to tam nehrálo roli na komisi, nebo jak jsem to pochopila? bylo by dobré, kdybyste opravdu na tu otázku 22 zodpověděli eh, i ohledně toho přístup, eh, přístupu do toho reading room. A já z toho opravdu nemám dobrý dojem, takže mnohokrát děkuji a nyní eh, ještě kolegyně Schmidt, prosím. Potom ještě EDF budeme mít extra. Ich habe natürlich dann einige Fragen Děkuji. Já mám několik otázek o EDF, ale po té, co jsem teď poslouchala tady to, mě napadá otázka tato. Hodně se hovořilo o cílech, které má EU, cílech, které má komise, o spolupráci v komisi, o koordinaci s radou a tak dále. Hovořilo se o cílech rady, a my velmi často z řad komise vlastně slýcháme, že různá oddělení sedí bok po boku a táhnou za stejný provaz. Má otázka je tato. Vzhledem k situaci, jakou máme teď v Evropě, klíčové slovo jsou přitom uprchlíci, máme teď nějaké jiné cíle nebo nové cíle, které by se společně řešily? A jakým způsobem ovlivňují tyto cíle to, co se dělo do posud? Kolegy Ani, bitte. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа комисари, уважаема госпожо Ламарк. Děkuji. Vážení komisaři, paní Lamark, děkuji za vyčerpávající informace, včetně informací o zprávě účetního dvora. Nejprve bych chtěl poblahopřát oběma komisařům za koordinovaný, ke koordinovanému přístupu. Co se týká vnější činnosti Evropské unie v oblasti mezinárodní spolupráce a v oblasti politiky sousedství, zde bych chtěl poblahopřát zejména panu Hánovi k jeho velice pozitivní roli v tomto procesu rozšiřování Unie a přípravy zemí na eh, případné členství. V nedávné době komisař Hahn představil nový balíček a přes komplexní mezinárodní situaci, v jaké se komise pohybuje, tento balíček je teď už k dispozici. Mám několik otázek, které se týkají nového přístupu vyhlášeného paní Georgievou v souvislosti s tím novým rozpočtováním na základě výsledku, tedy Result Driven Budgeting. Jak se v této oblasti používají evropské fondy? Chci se zeptat, jak měříte pokrok jednotlivých států směrem k členství v EU. E, to otevírání a uzavírání kapitol byl takový tradiční přístup, ale všichni víme, že tento proces má i politický rozměr. Co byste si mysleli o zavedení sady indikátorů, na jejich základě by se prováděl audit dané země a jejího postupu a které by nám umožnily porovnávat postup zemí. A když mluvím o indikátorech, tak eh, musím dodat, že bychom potřebovali něco, co by bylo udržitelné, dobře vyargumentované a co by reflektovalo, čeho jednotlivé tyto státy dosáhly ve své cestě za členstvím. Nechci zabíhat do přílišných podrobností, vím, že toto je dlouhý proces – ale pokaždé, když dojde ke konfliktu, k nějakým kon- komplikacím, tak by eh, kontrola ze strany institucí měla být ještě přísnější než obvykle, jak už tady zaznělo. Děkuji. Eh, děkuji. Začnu paní Lamarck. Prosím, odpovězte nejprve na otázky paní zpravodajky, pak možná budou následovat ještě další otázky od poslanců. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Nejprve, pokud jde o otázku míry chybovosti a našich výpočtů, velice stručně dovolte, abych připomněla, že tato metodika vyplývá z povinností podle zakladající smlouvy, podle které je účetní dvůr povinen se vyjadřovat k účetnictví a zkoumat eh, za operací které jsou, eh, které figurují v účetnictví, což je velice originální, protože zároveň vlastně musíme dělat finanční audit, tedy osvědčit pravost účetnictví a potom eh, eh, i zkoumat, zdali tam nejsou nějaké nesrovnalosti. To znamená, že ta míra chybovosti, tedy ty operace, které podle nás jsou chybné, a které musíme vyčíslit, tak ty my zkoumáme eh, vždy tedy eh, v kontextu daného účetního období, což ale neznamená, že některé ty chyby třeba později komise nebude korigovat, což ona někdy i udělala. A komise velice správně tvrdí, že Eh, když eh, jak si, že má čas až do konce toho kontraktu, má čas korigovat ty chyby, ale my je musíme eh, zkoumat v konkrétní době, v konkrétním okamžiku, protože my zkoumáme účetnictví za dané účetní období. A proto naše míra chybovosti se liší od Eh, té reziduální míry chybovosti, které potom vypočítává DGF, protože eh, vypočítává tuto míru v jiném okamžiku. Ta metodika se tedy liší a naše míry chybovosti, naše komisní, se vypočítávají v souladu s metodikou eh, každé z našich institucí, ale není stejná. Takže protože komise musí počkat až na konec toho kontraktu, vše projektu a podobně, což my ne, protože my vždycky kontrolujeme konkrétní účetní období. Máme za to, že výpočet, který dělá DGF, pokud je o tu reziduální míru chybovosti, to znamená míra chybovosti, která e, zůstane po té, co proběhly všechny kontroly, po té, co Eh, proběhly všechny eh, kontroly, tak potom samozřejmě ta míra chybovosti je nižší než ta naše, protože příslušné DG čeká až na konec té operace a eh, poté jedná tato míra chybovosti mm, je propojena s vyčíslením chyb podle finančního nařízení. To znamená, zdali jsou ty operace opodstatněné, zdali ty výdaje jsou oprávněné, zdali byly dodrženy, dodržena pravidla veřejných zakázek a tak dále. A my to tedy vyčíslíme a tak se dostaneme na to číslo. Proto my v minulém roce jsme ale nevyčíslili chyby, které se týkají plateb v Turecku. Proč? Poněvadž potom to bylo korigováno Eh, to znamená, zde komise v podstatě eh, mohla, ale komise mohla tedy vlastně již pracovat v té fázi před financování, ale ona, komise eh, pracovala s odhady výdajů a ne s reálnými výdaji a náklady. To znamená, že komise porušila nejenom nařízení, ale i taková ta obecná pravidla obezřetnosti. Komise tedy čekala na korekci E, e, těch chyb asi měla v úmyslu je korigovat až na konci kontraktu, ale my v okamžiku, kdy my jsme e, kontrolovali účetnictví, tak tam jsme zjistili to riziko velké chybovosti. Stejnou chybu jsme zjistili i následující rok, 96 milionů euro, to bylo, to, ale to bylo tady do května 2014. Takže je třeba si uvědomit, že zde jsou operace, které vykazují riziko, ale které také potom komise může korigovat, pokud eh, eh, jak si vezme do všechny ty problémy a eh, nás tedy příslušné DG vyslechlo a dospělo k závěru, že je důležité, aby předpisy, které aplikuje komise, aby byly v souladu s finančním nařízením a aby nedocházelo k opakování podobných chyb protože člověk nikdy neví. Třeba si toho nakonec někdo nevšimne a potom je tam velké riziko. Tato míra chybovosti. Tu je třeba vidět eh, jako míru chybovosti, kterou jsme spočítali v konkrétním účetním období a je to spojeno s konkrétními operacemi, hmm. Mm, které my prověřujeme, protože my ověřujeme, zda tedy účetnictví odráží správně realitu, prostě podle naší klasické metodiky a třeba to vidět jako určitý ukazatel eh, a eh, mm, my eh, potom vidíme, že v těch našich doporučeních která předkládáme komisi, tak většinou na to potom komise reaguje pozitivně, protože my tam poukazujeme na určité slabiny, samozřejmě s tím, že náš cíl je stejný, to znamená, aby ty operace se prováděly eh, způsobem korektním, regulérním podle předpisu. A teď pokud jde o tu takzvanou výkonnost, chci připomenout, že regulérnost mm, mm, mm, účetnictví samozřejmě eh, eh, to eh, jde ruku v ruce eh, s výkonností. Ehm, bez toho by výkonnost nebyla možná. Účetní dvůr, stejně jako parlament, eh, také chce, abychom více a více zdůrazňovali výkonnost našich prostředků a o to se snažíme nejenom v té výroční zprávě, ale také i v těch našich zvláštních zprávách. Já jsem neodpověděla na otázku paní Ayali Sender, pokud je o ty dvě, ty, dva typy míry chybovosti, eh, tedy eh, rozpočtová pomoc a potom ty projekty, kde je několik dárců. Takže podívejme se na to eh, z, naší pohled, z našeho pohledu, to znamená, my zkoumáme dané účetní období, kdy zkoumáme regulérnost těch operací podle příslušných předpisů, zdali tedy ty výdaje jsou oprávněné, hm, hm, zdali byla dodržena veškerá pravidla v těchto dvou případech eh, tam my nemůžeme prověřovat, stáli eh, to je regulární nebo ne, podle předpisu. Proč? Protože pokud jde o rozpočtovou pomoc, tak zde komise eh, v podstatě poskytuje nějakou obecnou částku nějaké zemi podle určitých kritérií. Samozřejmě jen tak to neudělá nahodile, ale tato kritéria jak bych to řekla, no my nejsme schopni je zkoumat, analyzovat. Eh, protože to nej, nej, není jako takové ty klasická kritéria, jako dodržování hm, konkrétních pravidel a tak dále. Takže to my nemůžeme vyhodnotit. Hm, zde my nemáme nějaké konkrétní předpisy, které bychom řekli, ano, byly či nebyly dodrženy. Tady to komise zhodnocuje z pohledu, tady ta hm, pomoc je užitečná té zemi nebo ne. A navíc ty konkrétní země třeba nesplní veškerá kritéria dohromady a mm, tady jde o to pomoci zemím, které jsou potřebné, které e, mm, musí zlepšit e, mm, své způsoby vládnutí. A to není v souladu s metodikou e, našich výročních zpráv. My nejsme schopni tady vyhodnocovat, zda ta rozpočtová pomoc byla regulární nebo ne. Eh, to vyhodnocuje komise. Pokud potom došlo k nějakým chybám nebo ještě k horšímu něčemu, no mm, to těžko, my můžeme těžko vyhodnotit, co ta země, ten příjemce s tím udělal či neudělal, to ale není v naší kompetenci. My můžeme ale mm, analyzovat, zkoumat tedy rozpočtovou pomoc jako takovou. Mm, účetní dvůr již vydal k tomu zvláštní zprávu, kdy jsme tedy eh, vyhodnocovali obecně rozpočtovou pomoc i konkrétní a to v těch našich zprávách výkonnosti můžeme to dělat, protože můžeme jezdit do těch konkrétních zemí, podívat se na pokrok, kterého tam dosáhli a tak dále. A mm, můžeme porovnat eh, ty země třeba eh, s jinými dárci, třeba se Spojeným královstvím a, se, eh, a tak dále, ale ne ve výroční zprávě. Tam to nejde takto vyhodnocovat, protože tady my nemáme nějaké nařízení, konkrétní nařízení, o které bychom se mohli opřít, jako nařízení o DPH nebo o veřejných zakázkách a podobně. Tady nic takového není. To tež platí pro ty projekty, kde je několik dárců. Zde komise dá určitý příspěvek do určitých fondů, většinou pod záštitou OSE, OSN, kde ale přispělo několik dárců. Zde mm, komise je významným aktérem v rozvojové pomoci, asi největším ve světě, ale může i intervenovat, čemuž tak často je, ve spolupráci s jinými dárci. V tomto případě mm, to nejsou specifické výdaje, eh, a u kterých bychom mohli zkoumat, zda byly oprávněné, tedy podle předpisu nebo ne. Tady jde o určitý fond, do kterého přispělo několik subjektů, takže technicky tady nejsme schopni zjistit, zda tam byly chyby nebo ne. To bychom mohli dělat pouze, kdybychom dělali specifický audit těch konkrétních operací, a, mm, což jsme také již dělali v minulosti. Technicky my jsme to několikrát opakovali, tyto operace nikdy nemohou jak si zapadnout do naší metodiky výpočtu těch vyčíslitelných chyb a proto jsme zde respektovali požadavek parlamentu, abychom vypočetli dvě míry chybovosti, protože zde máme určitý vzorek, ale potom budeme mít určitý vzorek, u kterého vlastně z definice věci nikdy nebudou chyby tedy tyto dva případy. Ne, že by tam nebyly reálně, ale tady je těžko, je můžeme vypočítat. My můžeme mm, vypočítat chyby tam, kde potom můžeme to vyčíst, tak aby komise mohla posléze korigovat. A to, to je podchyceno v naší výroční zprávě. Tata, mí, tato míra chybovosti je ukazatelem, Mm, těch operací, které jsou zaúčtovány v účetnictví a které v okamžiku, kdy my je zkoumáme, vykazují určité chyby, nesrovnalosti nebo problémy, nebylo to v souladu s předpisy. Takže to je taková e, časová fotografie v určitého okamžiku. Pokud jde o výkonnost ještě, ano, Snahou našeho účetního dvora je rozvíjet naše analýzy výkonnosti a mm, i to podchytit ve výroční zprávě. Víte, že mm, každý rok věnujeme kapitolu právě přidané hodnotě rozpočtu EU e, z pohledu výkonnosti a to je činnost, kterou provádíme pravidelně v rámci našich zvláštních zpráv, protože v tomto případě pak máme možnost Eh, u konkrétní země, u konkrétní operace eh, mm, vyhodnotit účinnost, nedostatky. A to je to, co děláme. A mně nenáleží zde se vyjadřovat k, eh, k rámci výkonnosti, tak jak to má komise, ale chci připomenout, že v řadě našich zvláštních zpráv, a my jsme to také i řekli v této výroční zprávě, ty mm, nástroje výkonnosti Prosím, já se omlouvám, ale ještě se neodpověděla na otázku zpravodajky, to jsou ty zvláštní zprávy. Migrace uprchlíci, zvláštní zpráva migrace uprchlíci. Ano, vy jste zmínila dvě zprávy. Jedna z nich to je eh, revize rizik spojených eh, s eh, výkonností. A takže tady eh, eh, ten příslušný senát a naše účetní odbora již přijal tu zprávu, takže tu velice rychle předložíme vašemu výboru a médiím, takže ta zpráva již byla přijata, tak co se týká výkonnosti. A tam mm, tento výkonnostní přístup, jak bych to nazvala, tak ten lze vylepšit, to tam říkáme. A teď ta zpráva k migraci. Připomínám, ta se týká zahraniční politiky našich operací, intervencí v oblasti migrace, i když ten kontext je teď velice citlivý, ale v žádném případě se to netýká otázky uprchlíků. Tato zpráva tedy e, byla již projednána v tom kontradiktorním dialogu e, s komisí, který byl velice dynamický a předkládá se tam spousta různých argumentů. Nyní byl předložen účetnímu dvoru pro druhé čtení, které proběhne 10. prosince, bude druhé čtení na účetním dvoře a závěrečná zpráva a rozhodnutí o této zprávě bude přijato účetním dvorem příští týden ve druhém čtení, protože první čtení již bylo uzavřeno. Takže je pravda, eh, že v podstatě ten, kdo je auditován, determinuje to, co má dělat auditor. Pane Háne, máte slovo. Děkuji. Ano, je fakt, že eh, pan Markus Pieper a jeho otázky nás vžinutí dělat nemožné a proto jsem ho nazval tím takzvaným naším mučitelem. Nicméně k otázce Turecka. Eh, tady je potřeba rozlišovat mezi jakousi předfinanční pomocí a mezi prostředky, které dáváme na uprchlíky tyto, ten předvstupní rozpočet je fixován. Máme daný rámec na roky 2014 až 2020, je to zhruba 4 až 4,5 miliardy euro, pokud si dobře pamatuji. A úkoly pro tyto peníze, podobně jako u jiných eh, kandidátských států, jsou zkrátka cílené investice v oblasti veřejné zprávy, ale i v oblasti infrastruktury. Celkově vzato eh, jde o to, tu zemi přivést eh, do souladu s evropskými standardy. A dohaduje se tam program, na, vždy na tříletém základě, to znamená jinak, než jsou nastaveny eh, strukturální fondy, ne na těch celých deset let, ale jenom na tři roky. A tam si říkáme, co v jednotlivých oblastech uděláme. Pro jednotlivé státy máme také různé středobody, abych tak řekl, kde eh, z perspektivy možného budoucího členství vidíme určitý deficit. A na to pak nasazujeme příslušné prostředky, abychom tu situaci zlepšili. Pro Turecko i pro všechny ostatní státy Nemáme pro toto finanční období žádné změny vybavení penězi. Na začátku se v podstatě indikativně nabídne rozpočet a pak až do konce je v podstatě pevně dán. Když se nad tím zamyslíte, eh, když bychom měli rozhodovat o tom, co uděláme s tou aktuální uprchlickou politikou, je zde i e, otázka toho, co se řešilo i v neděli, tedy, že musíme dát k dispozici mimo rozpočtové prostředky, a to buď prostřednictvím dodatečných peněz e, členských států, jinak totiž tento dodatečný nepředvídatelný e, nedostatek peněz nebudeme moci vyřešit. je velice důležitá věc rozlišovat mezi uprchlíky a migranty, protože uprchlíci přicházejí z válečných oblastí, nebo jsou to političtí uprchlíci, migranti mají skutečně pouze hospodářský zájem v tom smyslu, že v Evropě chtějí zlepšit svou, svou eh, životní situaci. Tunisko. Na začátku roku eh, existovaly určitá, existovala určitá spoždění plateb. To vzniklo um, tím, že se um, měnila struktura, združilo se generální ředitelství pro sousedství s ředitelstvím pro e, rozšiřování, pro sousedství a došlo ke spoždění plateb. Proč? protože muselo být kontrolováno, zda ty platby byly oprávněné. A my máme různé monitorovací výbory a tak dále, které se setkávají jednou nebo dvakrát ročně, na všechno se podívají a pak máme i příslušné procedury, na základě kterých teprve ty platby mohou proběhnout. Takže eh, konec konců to byl jeden z požadavků výboru pro rozpočtovou kontrolu. No a u Moldavska eh, tady žádné termíny nemáme. Až budou oni schopni provádět politická rozhodnutí, která nám umožní s nimi spolupracovat, tak s nimi budeme moci spolupracovat, ale do té doby ne. Je fakt, že oni riskují, Eh, ztrátu peněz, zejména na konci roku, ale já na ně nemohu nijak tlačit. Já bych na ně rád zatlačil, aby eh, se konečně dostali zpět do nějaké normální politické reality, ale nemohu. Eh, to, co říkala paní předsedkyně, ty věci na začátku roku byly trošku násilné. E, já vás mohu informovat, že 28. E, května vstoupila v platnost nová pravidla a po 28. květnu, tedy 2014, prosím pěkně, už bychom neměli mít žádné platby bez příslušného opodstatnění. Já musím vycházet z toho, že to tak je. Byl jsem opakovaně ujištěn o tom, že to tak je a e, nevím o tom, že by to bylo jinak. Okolnosti, že v kandidátských státech jsou, je chybovost nižší než v celé řadě našich členských států, no e, pokud by se nic v mém e, dosie nezměnilo a pokud vím je to tak, máme nejvyšší chybovost v těch zakládajících a nejstarších členských státech. Ku podivu, v nových členských státech tuto chybovost nemáme, protože ty státy vědí, na co se přesně zaměřujeme. Ve starších členských státech existují určité struktury, eh, které například mají za úkol eliminovat, že eh, bude méně prostředníků třeba ve Španělsku, protože to je ta oblast, kde vzniká největší počet chyb. Já bych neviděl velké rozdíly mezi kvalitou zprávy věcí veřejných, mezi kvalitou administrativy v některých členských státech, mladších státech a kandidátských státech, ale jde o to, jakým způsobem s těmi státy zacházíme. Ale eh, my teď nemluvíme o vyjednávání o přistoupení, my mluvíme o určitém procesu, který má přizpůsobit věci v kandidátských státech normám EU. A my se snažíme těm státům pomáhat, aby mohli pracovat eh, s penězi z EU. Já ještě jako komisař pro regionální záležitosti jsem se staral o to, aby ta odpovědnost přešla na dnešní DG NIR, protože jsem byl přesvědčen, že eh, by naši lidé měli mít na starosti ještě celou řadu věcí v rámci regionálního managementu a teprve poté by měl nastoupit ten tzv. shared management. To až tedy v okamžiku, kdybychom měli určitou spolehlivost v tom smyslu, že ta nová administrativa se s tím nějakým způsobem vypořádá a že bude vše připraveno na okamžik přistoupení. A e, to je možná ten důvod, proč ta chybovost je zde tak nízká. Co se týká těch, e, řídíc, e, těch manažerských nástrojů, indikátorů a tak podobně, to je správný argument. Dali jsme si za úkol a nějakým způsobem to provádíme, že harmonizujeme činnost s DG DEFCO, snažíme se vypracovat společné standardy aby i naši lidé v terénu nebyli zbytečně mateni. Ale doufám, že naši velvyslanci, naši zástupci jsou aktivní i bez indikátorů. A že prostředky se vydávají na konkrétní účely. Dovolte mi ještě jednu poznámku na závěr. Před dvěma týdny jsme prezentovali novou verzi politiky sousedství přičemž leitmotiv pro příští léta, ku podivu, je stabilizace v zemích sousedství. Máme zde také tři hlavní cíle. Mír, stabilita a zvyšování blahobytu. No a teď otázka, jak to kvantifikujete? Jak budu kvantifikovat mír? Máme nějakou představu, jak to má vypadat, anebo třeba mír kvalifikujeme jenom tak, že dva měsíce nikdo nikde nestřílí. Co to je mír? A ještě o něco těžší je zhodnotit stabilitu, protože každý z nás má asi jinou představu. A prosperita to je také něco, co každý může interpretovat jinak. Proč to říkám? Proto, eh, že když se mě třeba Klaudia ptá, jaké jsou naše cíle. Toto jsou naše cíle. Na těch pracujeme. A to i s přihlédnutím k tomu, že je potřeba nějak zhodnotit, kde nasadit prostředky a, a hodnotit úspěch. Já nevím, já se mohu bavit třeba s ministry financí o reformě veřejné zprávy. To jde dobře, No ale pak najednou se změní ministr financí a co my s tím? My to nijak neovlivníme. Věci se zkrátka mění. Ale přesto jsem názoru, že tyto peníze se používají správně. Přesto čas od času zažíváme jaksi kroky zpět. A já bych vám rád učinil určitý návrh. Kromě procedury absolutoria bych se s vámi rád bavil o naší politice, o našich výzvách, o našich obtížích a o našich snahách. Já vím, že mým kolegům se to třeba nebude moc líbit, ale je fakt, že máme-li hodnotit eh, výkonnost, musí výbor pro rozpočtovou kontrolu znát a lépe pochopit naši politiku, protože upřímně řečeno, ve výboru AFED se mě ještě ani jednou nikdo nezeptal, zda budeme pozastavovat platby do Moldavska. To máte na starosti vy, ale jsou zde různé pozice v parlamentu a mně jde o to, aby i výbor pro rozpočtovou kontrolu, nejenom výbor pro zahraniční věci, mohl dohledat, jaké jsou naše politické snahy, jakým způsobem se snažíme fungovat a kde z hlediska kvantifikovatelnosti narážíme na limity. To je vše. Děkuji. My děkujeme vám. Beru na vědomí, že komise bude vyvíjet indikátory pro mír, stabilitu a prosperitu. Teď má slovo pan Mimica. Thank you, uh, Madam Chair. I'll try to go through the uh, question. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím zodpovědět na všechny otázky. Začnu těmi, které se týkaly míry chybovosti a proč se zvýšila na 3,8 Máme tři typy chybovosti. Jednak ta regulérní nebo nejčastější, potom nové chybovosti, které se pojí třeba s financováním takzvaně multidonor a potom máme ještě reziduální míru chybovosti. To je ten třetí typ. Mně nevadí eh, určitý počet eh, míry chybovosti, pokud by všichni v této místnosti i mimo tuto místnost a chápali, co to vlastně znamená. Nakolik to můžeme vnímat jako měřítko pokroku, či naopak neúspěchu při implementaci našich projektů. Míra chybovosti by tedy nevyšplhala se na 3,8 kdybychom měli všude stejný vzorek. Tedy to srovnání v čase každý rok by mělo vycházet ze stejné metodologie sběru vzorků. tím se dostávám k otázce paní předsedkyně. Zda my jako komisaři jsme osobně spokojeni s celkovou výkonností v našich sférách politiky. V této fázi bych nemohl být spokojen s celkovou implementací, pokud existují míry chybovosti, ať už na základě výpočtu jakékoliv metodologie. Jsem si vědom toho, že k nulové míře chybovosti v rozvojových eh, programech se asi nemůžeme dopracovat, ale přeci jen je potřeba zlepšení stávajícího stavu. To by tedy bylo pro mě měřítko úspěchu pro naše kontrolní mechanismy, akční plán, auditní doporučení. Či doporučení eh, kontrolního výboru v parlamentu v tomto procesu. Možná bychom dokonce se mohli dostat na míru chybovosti 0,0%. Pokud bychom se rozhodli pouze pro projekty podpory rozpočtu. To by potom ale byla samozřejmě rozpočtová politika prvním okruhem, který se dostal na nulu. Ovšem úplně takhle nevidím modality naší rozvojové práce. V podstatě tedy jde spíše o to, aby jednotlivé služby spolupracovaly a diskutovali o tom, nakolik máme brát míru, ty jednotlivé typy míry chybovosti jako měřítko úspěchu či neúspěchu. Jde tedy o koordinaci a přiznání či uznání různých typů míry chybovosti. To je důležitá část našich budoucích kroků. Co se týče migrace, uprchlíků a otázky zda rozvojová politika by byla schopná na pomoci snížit migrační tlaky. Já bych řekl, že migrace i netypická migrace, která se dostává eh, do Evropy, vlastně nevzrostla eh, ve svém počtu za poslední 3, 4, 5 let co je skutečnou krizí, co je skutečným problémem v tuto chvíli, to jsou uprchlíci, nikoli migranti. A příliv uprchlíků do Evropy se nedá vyřešit opatřeními či programy rozvojové politiky. Tam jde o politickou práci, diplomatickou práci, práci mezinárodního společenství, ale také samozřejmě Evropské unie, členských zemí. A Evropské služby pro vnější činnost. Takže tady jde o hledání politických řešení pro konflikty, které jsou příčinami pro příliv uprchlíků. 80 afrických migrantů se stěhuje pouze v rámci Afriky, vůbec do Evropy nepřichází. Stěhují se tedy z konfliktních zemí do zemí eh, mírových, z chudých zemí do bohatých zemí, ale stále v rámci Afriky. A to tedy ukazuje, že eh, rozvoj má a přináší své ovoce ale stále ještě tedy ne ve všech zemích. Takže otázka, zda investujeme dostatek, zda musíme investovat více do rozvojové spolupráce. Odpověď je ano, pomoc je potřebná. My jsme převzali závazek v rámci nové rozvojové agendy a udržitelného rozvoje. Převzali jsme závazek, abychom se dostali na 0,7 hrubého Eh, domácího produktu. Takže my jsme se zavázali tomu, že navýšíme rozvojovou pomoc. Ta ovšem nikdy ne, nebude stačit na to, abychom vyřešili všechny rozvojové problémy. I pokud dosáhneme toho 0,7%, i kdybychom to dosáhli nakrásně na celosvětové úrovni, tak by to vlastně znamenalo méně než 15 celkových potřeb. To znamená celkové částky, která je potřebná pro to, abychom dosáhli udržitelných rozvojových cílů. protože tam samozřejmě jde o potřeby eh, příslušných zemích, potom eh, o soukromý sektor a jeho potřebu, o otázky správné zprávy a řízení, vlastně prostředí, které by umožnilo všechny tyto politiky, takže tam je více aspektů, které jsou potřebné pro rozvojovou politiku její úspěch, nejenom tedy finanční rozvojová pomoc jako taková. Co se týče té zprávy velvyslanců, o zprávě našich programů, tato zpráva velvyslanců, to je manažerský nástroj, tak jej musíme i vnímat. Vstup do výročné, je to také vstup do výroční zprávy generálního ředitele. není možné vzít třeba spoždění v implementaci programů, které vychází ze zprávy eh, velvyslanců. Není to možné brát jako důkaz toho, že nedosahujeme zásadních cílů naší rozvojové politiky v dané zemi. Nový rámec pro výsledky nám lépe umožní propojit rozpoji, eh, rozpočet cíly, to je vlastně tedy rozpočtování, které se orientuje na výsledky. Tady máme tedy eh, ty zásadní rozvojové cíle v každém programu, který potom implementuje tyto cíle. Zpráva velvyslanců jako manažerský nástroj a ty klíčové eh, na, eh, ukazatele či jejich soubor nejsou sami o sobě důkazem úspěchu či neúspěchu našich rozvojových programů. K tomu IMG Už jsem se snažil vysvětlit pozici komise a opakuji, co se týče komise, případ IMG je uzavřen. komise potvrdila, obezřetností opatření, která už byla podniknuta a komise už nepoužívá nepřímý management s IMG, dokud se zase neobjeví nová, nové důkazy, které by byly podpořeny všemi zakládajícími členy IMG. do té doby, než bychom měli takovéto důkazy, tak je ten případ uzavřen. To nás přivedlo také k posílení kritérií pro nepřímý management pro schvalování mezinárodních organizací. A asi 90 mezinárodních organizací, které už eh, prošly pilířem pro nepřímý management, teď byly přehodnoceně na základě těch eh, posílených kritérií a neprošly testem. A IMG už nevnímáme tedy jako mezinárodní organizaci, už není uznána ze strany komise jako mezinárodní organizace. A už není partnerem nepřímého managementu pro komisi. Co se týče nevládních organizací a způsobu, jak můžeme vyhodnotit a kontrolovat schodu projektů nevládních organizací. Projekty prováděné nevládními organizacemi předkládají eh, na stejné kontroly a audity jako jakékoliv jiné projekty. Evropská unie uznává, že nevládní organizace jsou zcela zásadně důležité pro kladení základů pro demokratické, demokratický přístup. Proto potřebujeme nevládní organizace v navrhování politik a v implementaci našich rozvojových politik. My respektujeme jejich autonomii, ale zároveň musíme kontrolovat, že respektují pravidla. týkající se politik ve všech eh, projektech, které jsou financovány z naší strany. Tolik tedy eh, otázky, které mi byly položeny ohledně rozvojové politiky ohledně kontrolních mechanismů rozvojové politiky. Děkuji za všechna toto vyjasnění a nyní paní zpravodajka na závěr. Budu velice stručná, jenom chci poděkovat za diskuzi. Já myslím, že zde jsou určité body asi, kde budeme potřebovat více informací. Jenom tady bych eh, poznamenala, že jste přislíbili více informací o smlouvách, které se udělují bez eh, výběrového řízení v těch naléhavých případech, takže to bychom potřebovali. Potom pořád ještě s komise mi tady chyběla je určité informace o tom kontradiktorním řízení eh, s účetním dvorem na téma zvláštní zprávy, takže buď se k tomu můžete vyjádřit teď nebo písemně, to je důležitá otázka a chtěla bych znát odpověď. Eh, souhlasím s paní předsedkyní, budeme potřebovat více detailů, informací o IMG, takže prosím průběžně. A potom ten e, rámec výkonnosti, toho jste se dotkli trochu, ale neodpověděli, takže opět potřebujeme hlubší e, diskuzi nový ten výkonnostní rámec od DGF. Devko potřebovali bychom více informací. Pan komisař Hahn Mm, děkuji za tu filozofickou diskuzi o těch obecných cílech, prosperita, stabilita, mír. Víte, ano, to je filozofie sice, mm, obecné cíle a tak dále, ale na druhé straně je politika také v těch pragmatických řešeních. Takže musíme skombinovat oboje a já myslím, že to bychom tady měli dělat, takže to jsem jenom chtěla říct, že k tomu bych potřebovala detailnější informace. Děkuji za tuto výměnu názoru. Děkuji. Já si myslím, že vám asi nakonec pošleme pár otázek písemně a vy na ně písemně zareagujete. Ono se to v minulosti osvědčilo. Děkuji panu komisaři Hánovi. Obávám se, že vaši nabídku přijmeme, tedy detailněji se informovat mimo absolutoria i o politice sousedství a tak dále. Nás samozřejmě zajímá boj s korupcí a naše práce uvnitř EU nám jasně říká, že pokud na to neustále nedohlížíme, tak eh, v ten moment nastupuje korupce ještě víc, než byla předtím. Dovedu si představit, že celou řadu těchto bodů, jako například další rozvoj justice, spolu můžeme diskutovat sáhodlouze. Konec konců i v oblasti justice jsme co do sousedských států dělali už určité zprávy a bylo by jistě dobře, kdyby ostatní výbory parlamentu se touto otázkou zabývaly. Každopádně budeme ve spojení. Co se týká příštího roku, tam se v oddílu 4 nebude předkládat chybovost, a tím pádem budeme vděční za jakékoliv informace, protože my musíme vždy pokrýt celý rozpočet EU, takže se pak podíváme, co a jak. No ale jenom to, že účetní dvůr se tím nebude zabývat, není důvod, abychom se my neviděli, že ano, asi tak. Takže, pane komisaři, vy teď dostanete jaksi tak odpustku a zůstane tady pan komisař Mimica. Ano, dovolte mi jenom stručnou podmínku, eh, pardon, stručnou poznámku. to vyjádření k té stabilitě a prosperitě a míru, to nejsou jen filozofické eh, otázky, jsou to velice jasné cíle, ale eh, výzva zde je ta kvantifikace. Já nechci říct, že to není kvantifikovatelné, ale je to náš všeobecný cíl a je v našem zájmu, podíváme-li se na naše sousedství, abychom pracovali na míru, stabilitě a prosperitě. A to jsou ty, abych tak řekl, vedoucí principy, které nás vedou a e, v tomto ohledu jsem připraven a budu rád e, v této diskusi pokračovat. Nicméně doufám, že výbor pro rozpočtovou kontrolu se třeba přiblíží e, způsobu přemýšlení ve výboru AFET, abychom se eh, potkali nakonec někde uprostřed. Každopádně výkonnost je stále důležitější i pro vás, to chápu, a za tím účelem je potřeba, abychom se vzájemně lépe chápali, abychom věděli, co naše politika má dělat, a abychom bojovali proti korupci, zejména při rozšiřování. Tam je to eh, naprosto základní princip, ale i v oblasti z politiky sousedství máme principy i jiné a proto doufám, že budeme moci vést otevřenou a upřímnou diskusi, takže děkuji vám ještě jednou a děkuji vám za to, že mě propouštíte. Ano, to víte, já chci mít poslední slovo, to vám už musí být jasné, takže vám přejeme hodně štěstí a nebojte, kdybychom byli jako AFET, tak by to vůbec nebylo pro vás příjemné, takže to se nebojte. Nicméně, teď tedy děkuji paní Lamarck. A rovnou jí hned dám slovo k představení dalšího bodu, k představení dalších kapitol absolutoria. Děkuji, paní předsedkyně. Tady to bude velice rychlé. A to především, poněvadž pan komisař Mimica již představil připomínky účetního dvora odpovědi komise. První bod, míra chybovosti. Ano, 3,8%, eh, vyšší než eh, minulý rok, to bylo 3,4%. A když vyloučíme tyto dva typy operací, které jsem již zmínila před chvíli, tedy rozpočtová pomoc a operace e, s několika e, dárci, tak je to 4,8 opět. Ve 21 případů vidíme, že komise měla dostatečné informace, aby mohla zabránit, zjistit a opravit ty chyby, kdyby to byla udělala, tak míra chybovosti by byla nižší než 2,3%, což není nepodstatné a komise tedy skutečně tady má velký prostor pro to, aby se chovala rigorózněji při, eh, při proskoumávání regulárnosti operací. Hlavní eh, typ chyb to je nedodržování eh, pravidel veřejných zakázek 35%, potom nedostatek účetních dokladů 28%, potom výdaje neoprávněné 16% a Eh, výdaje, které neučinili ti příjemci reálně, to bylo 19%. Druhý bod. Ve druhém opět druhý rok eh, DG European, DG European takže tady stejně jako v minulém roce konstatujeme stejné, to znamená, generální ředitel vydal výhradu k legálnosti operací, má za to, že více než 2% plateb jsou eh, rizikové platby a eh, proto hm, prohlašuje, že ty kontrolní procedury mají garantovat zákonnost operací, ale zjišťujeme, že to je závěr, který podle nás není logický, protože ty jejich kontrolní systémy nejsou efektivní a nebrání a nekorigují chyby. Za druhé, tato výhrada se týká zákonnosti veškerých výdajů, takže eh, většinou naše výhrada se omezuje pouze na konkrétní oblasti nebo omezené oblasti, až tady se to týká všech výdajů. Třetí bod, o kterém jsem také již hovořila, to je studie eh, reziduálních, eh, reziduálních eh, měr chybovosti DGF. -ko. Máme za to, že ta se opírá o metodiku, která je vhodná, patřičná. Závěr stejně jako pro kapitolu 8, tak máme za to, že odpovědi komise a opatření přijatá v reakci na naše připomínky ukazují zjevnou vůli zmírnit tyto slabiny, na které přišel audit. Za což já děkuji panu komisaři a jeho spolupracovníkům a jsem mu zcela k dispozici, abychom mohli v tomto dialogu pokračovat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Pan komisař Mimica, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Nebudu opakovat svůj úvod, který vlastně platí jak pro evropský rozpočet, tak pro Evropský rozvojový fond, ale dovolte mi připomenout fakt, že v zemích AKT komise pracuje ve velmi složitém prostředí. Velice často řešíme i bezpečnostní problémy. Rád bych eh, stručně zmínil tři body, které se opakovaně objevují v našich písemných otázkách k rozvojovému fondu. Chybovost identifikovaná účetním dvorem, koncept a využívání toho, čemu říkáme notional approach a vydávání spožděných plateb. Nejpravděpodobnější úroveň chybovosti pro rozvojový fond, který identifikuje uh, účetní dvůr, je tentokrát 3%. To je tedy relativně stabilní na té úrovni mezi 3 a 5%, jenom abych připomněl, identifikovaná chybovost pro reziduální chybovost je 2,8%, kdy pokrýváme jak rozpočet, tak rozvojový fond. Co se týká eh, reflexe obtížných podmínek, za jakých naše operace probíhají, beru na vědomí a chápu tuto chybovost, protože ta potvrzuje, že by mělo dojít a může dojít k dalšímu zlepšení. Byla zmíněna otázka dvojího odhadu chybovosti, kterou zavedl účetní dvůr. Jak jsem už řekl, logiku těchto výpočtů nezdílíme. Jsme přesvědčeni, že modalita financování je méně náchylná k chybovosti, ehm, ale připadá nám, že eh, právě z tohoto důvodu není opodstatněné tuto metodu vyloučit ze vzorkování. Podle našeho názoru tento postup uměle zvyšuje chybovost, protože tím, že se vyloučí tyto dva typy financování, není založeno ani na eh, legalitě, ani na regularitě. V tomto ohledu jste také zmínili otázku využívání takzvaného notional approach – tom eh, několika dárcovském systému financování u mezinárodních organizací. Uznávám, že tento přístup umožňuje Evropské unii společně kofinancovat aktivity, byť některé náklady této aktivity nejsou způsobilé pro financování z EU. Ten tzv. notional approach umožňuje Evropské unii přispívat k těmto více dárcovským činnostem. Je to podle mě praktický přístup, který zaručuje, že požadavky EU na způsobilost nákladů budou splněny, dokud ta částka od těch ostatních dárců bude dostatečná k pokrytí těch nákladů, které podle eh, pravidel EU způsobilé nejsou. Nakonec eh, v rámci písemných dotazů jste se ptali na otázky spožděných plateb, co a otázky spoženého uzavírání účetnictví eh, jednotlivých programů. Komise zavedla taková pravidla, která splňují požadavky řádného řízení a nakládání s finančními prostředky. Konkrétně eh, byly vytvořeny klíčové indikátory za účelem monitorování již vypršelých smluv, které jsou ale stále v účetním systému neuzavřené. A šlo ta, došlo také k ponížení eh, celkové výše prefinancování dodavatelů nebo příjemců financování. A už vidíme první eh, kladné výsledky. Například eh, celková částka starého předfinancování v rozvojovém fondu se snížila z 1,5 milionu euro pardon, z 1,5 miliard euro opravuje se pan komisař eh, na 980 milionů v roce 2014. To představuje ponížení o 560 milionů euro, neboli 36 celkové částky původního předfinancování rozvojového fondu, které bylo zahájeno na začátku roku. Jsem přesvědčen, že se hýbeme, že se pohybujeme správným směrem. Vážení poslanci a poslankyně, v rámci e, rozvojového fondu jsem také přesvědčen, že panuje velmi kvalitní spolupráce. Zaměřujeme-li se na kontinuální poskytování kvalitních výsledků, komise i zde neustále zlepšuje architekturu lepšího řízení, lepšího managementu výkonnosti a reportingu. Těším se na vaše příspěvky do tohoto procesu a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Paní zpravodajka Schmidt, prosím. Děkuji mnohokrát. Já začnu také slovy díků panu komisaři, protože se cítím vítána a cítím, že na mé tak trochu zlé otázky se přesto odpovídá. Přesto jsou zde určité otevřené otázky, o kterých mi dovolte stručně promluvit. Před jedním rokem bylo poprvé, kdy jsme se zabývali rozvojovým fondem, ale svět tehdy vypadal úplně jinak. Já jsem si tehdy říkal, no to je skvělé, to je napínavé, Eh, podí, eh, eh, až budeme kontrolovat, tedy kontrolujeme-li rozvojový fond za rok 2014, je to první rok nového období a může to být skutečně napínavé, nicméně svět je teď úplně jiný a tato zpráva se řídí velice konkrétním tématem, řeší se náležitost všech postupů, komentujeme roli Evropské investiční banky a Evropského investičního nástroje. Zajímáme se o kontrolní mechanismy a externí kontrolory. Zaměřujeme se na rozpočet rozvojového fondu a je potřeba také konstatovat zkrátka, že nestačí v této době reagovat zpětně. Vzhledem k situaci v Evropě, vzhledem k uprchlickým tokům, které do Evropy přicházejí i v rámci EDF, se musíme konsekventněji orientovat na výkonnost. A musí nastat takzvaná změna paradigmatu, jak se říká. A tím odkazuji na to, co vy už jste několikrát dnes zmínil, eh, konec konců zmínila to i paní Gregorieva, že potřebujeme orientaci na výsledky a tím pádem se musíme moci opřít o různé benchmarky a měřítka. Nemyslím si, že má smysl pranířovat jednotlivé země, to by ty fronty spíš zakopalo ještě hloubš, jde spíš o to vést konstruktivní dialog. A diskutovat se zeměmi, které jsou příjemci našich peněz. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme eh, členy výboru pro, finan- eh, pro rozpočtovou kontrolu, musíme zůstat tvrdí, musíme dostat svého práva na to vědět, kam peníze daňových poplatníků jdou. Protože pak my jsme zodpovědní jim, když se nás občané ptají, co jste s těmi penězi udělali. Takže potřebujeme efektivní a efektní eh, kontrolu na všech instancích, která upozorňuje na problémy a která vypracovává řešení, která nám obratem ruky nabízí. Zejména v oblasti EDF je toto velice důležité, protože eh, když hovoříme o penězích v řádu několika desítek miliard, mohou být problémy velmi nákladné. A to nehovořím pouze o současné situaci, ale o situaci obecně, protože jsou to peníze, které nejsou zakotveny v rozpočtu, ale jsou dodatečně dávány ministry financí na konkrétní účely. Co se týká EDF, slyšeli jsme o některých problémech a já bych v návaznosti na ně ráda zmínila několik otázek. Ráda bych se zeptala na celkovou filozofii prostředků nasazovaných v rámci EDF. Chceme-li zlepšovat životní situaci v nejchudších zemích světa, je na snadě otázka, zda bychom nepotřeboval více peněz anebo cílenější přístup, abychom třeba v menším počtu zemí eh, zajistili větší úspěchy, respektive zajistili, že třeba v kratší době by se dosáhlo lepších výsledků, než jaké vidíme dnes. Otázka, na kterou jsem se vám už ptala, je, eh, jak to vypadá s eh, přímou rozpočtovou pomocí na jedné straně a s projektovým vedením na druhé straně. Já vím, že vy jste zastáncem té rozpočtové pomoci. Eh, bylo naznačeno, že s rozpočtovou pomocí bychom měli větší pákový efekt, zejména u těch chudších států, ale otázka, která se nabízí, je zda by přece jenom se k těm konečným příjemcům nedostalo víc peněz v rámci těch projektů. Bylo by špatné, kdybychom hovořili o rozpočtové pomoci v, něk- v řádu několika milionů euro, což může v těch daných konkrétních státech znamenat obrovskou kupu peněz, která ale naráží na regulační nedostatky v těch státech. A tím pádem se chci zeptat, jaká cesta je nejlepší k tomu, abychom zajistili, že ty peníze budou k dispozici tam, kde jsou potřeba. Za další, jak to vypadá v EDF při zpětném nárokování peněz a při takzvaných dekomitmentech. Je ta, v těch eh, otázkách, v těch odpovědích je uvedeno, že ke konci roku 2014 to bylo nějakých 9,7 miliard euro, ale není jasné, co se děje s těmi konkrétními prostředky v konkrétních fondech, tedy v tom 8., 9. a 10., protože to jsou různě desítka nebo stovky milionů a nevíme, co se přesně děje. Dále bylo uvedeno, že veškeré peníze se musí vydat do 6 let. Já se chci zeptat, zda to platí i pro 8. EDF. A já se chci zeptat, jak můžete opodstatnit, že více než 9 miliard euro je jaksi ve fázi závazku, ale zatím neproběhly platby. Dále, vzhledem k rozměrům stávající uprchlické krize, je evidentní, že je potřeba nasazovat prostředky co nejrychleji. Za účelem e, tímto vznikají různé trastové nebo svěřenecké fondy a má otázka je, jak je možné při vyčerpání všech právních prostředků těch 9, něco miliard tak nějak zůstává na místě a nic se s nimi neděje. Není možné tyto peníze nějak překatalogovat nebo tak něco a převést je do těch svěřeneckých fondů? Nebylo by to smysluplnější? A pokud by ta možnost existovala, nabízí se otázka, jak rychle by k tomu mohlo dojít. To jsou tedy mé ty hlavní otázky, pokud na ně nebude zodpovězeno, abych tak řekla, mám pak ještě celou řadu doplňujících dotazů. Pane komisaři, máte slovo. Thank you, thank you, man. Uh, the... Děkuji, paní předsedkyně. Otázka celkových příspěvků evropské a vůbec globální politiky k tomu, abychom dosáhli rozvojových cílů na celosvětové úrovni? To je důležitá otázka, která je v jádru celé agendy udržitelných rozvojových cílů. Takže otázka je, proč potřebujeme více peněz pro rozvojovou pomoc? To je otázka, na kterou už odpovídá evropský závazek kolektivně se věnovat více dosahování cíle, aby v, tedy v časovém rámci do roku 2030 jsme zdvojnásobili svou rozvojovou pomoc v globálním měřítku. Teď se ale dostáváme k tomu, jak to usměrovat, jak nejlépe využít rozvojovou pomoc. Před, eh, agent, předtím, než byla přijata agenda pro udržitelný rozvoj, jsme změnili své rozvojové priority a jejich implementaci. Měli jsme agendu Komise pro změnu a rozhodli jsme se zaměřit své rozvojové projekty na země, které je nejvíce potřebují, to znamená nejméně vyvinuté země. Také jsme se zaměřili na určitý počet prioritních eh, sektorů v každé zemi. řekněme, že maximálně tři nebo čtyři takovéto sektory nebo odvětví. A tento přístup teď budeme uplatňovat několik let, aspoň pět let. Musíme tedy přinést své... Eh, implementaci naší rozvojové politiky musíme vlastně sladit s udržitelnými rozvojovými cíly. A to vlastně vyžaduje od všech zainteresovaných stran, včetně Evropského parlamentu, rady, členských zemí, občanské společnosti i samozřejmě komise určitou eh, spolupráci, přispění k, proto, abychom dosáhli ty udržitelné rozvojové cíle. Dilema zda rozpočtová podpora či projektový přístup by, bylo, by byl efektivnější při dosahování rozvojových cílů, udržitelných rozvojových cílů. Toto dilema existuje, ale jej uznávám, vím, že ta otázka je zatím otevřená. Ale z našeho pohledu politika podpory rozpočtu poskytuje širší rozvojový rámec, který umožňuje nejenom přispět na konkrétní udržitelné rozvojové cíle v našich partnerských zemích ale poskytuje to širší rámec pro finanční podporu, pro politický dialog s partnerskými zeměmi, pro technickou pomoc eh, partnerským zemím, eh, výměnou za to, že oni eh, potom mm, předloží hmatatelné rozvojové výsledky. Existují konkrétní cíle a benchmarky, tím, než je uvolněn ten rozpočtový prostředek. Pak tom jsou samozřejmě také kontrolní mechanismy, co se týče vyplácení rozpočtové podpory. Takže eh, rozpočtová kontrola je vyplácena pouze, pokud jsou naplněny ty předběžné podmínky. Potom máme samozřejmě analýzy eh, ukazatelů eh, klíčových výsledků. A tyhle analýzy ukazují či potvrzují, že skupina zemí, která získává rozpočtovou podporu, se celkově zlepšuje a daří se jí snižovat eh, chudobu, i se jí daří v oblasti makroekonomického a fiskálního managementu. Takže zase prostě vidíme tady rychlejší snižování probez, nižší nerovnosti, vyšší růst ekonomiky, nižší fiskální deficit a míry dluhů, vyšší investování, vyšší míry investic, vyšší rozpočtovou transparentnost a lepší zprávu veřejných financí a také kontrolu korupce ve srovnání zeměmi, kde tedy děláme rozpočtovou kontrolu pro, pro ty, tedy ve srovnání s tím projektovým přístupem pouze projektovým přístupem. A proto bychom chtěli, aby ehm, tahle ta debata zatím zůstala otevřená, Já bych to vůbec nevnímal jako něco, co, co je rozporuplné. Já si myslím, že je vůbec možné nalézt co nejlepší možnou rovnováhu mezi třeba rozpočtovou pomocí, kterou doplníme tím projektovým přístupem. A právě proto v příštím roce zorganizujeme eh, několik takových eh, workshopů u kulatého stolu, kde se pokusíme Ehm, rozpracovat tento přístup. Ano, souhlasím s vámi, že jsou projekty, jejichž implementace se opozdí i přes řadu manažerských nástrojů, kontrolních mechanismů a já bych byl tedy rád, kdybychom jak na komisi, tak eh, co se týče absorpční kapacity partnerských zemí, udělali maximum pro to, abychom udrželi životní cyklus projektů co nejkratší. šest i méně let by bylo ideální pro to, abychom měli efektivní výsledky rozvojových projektů. Operace trastových fondů to je právě příklad, kde můžeme zefektivnit rozvojové projekty, kde je můžeme udělat eh, rychlejšími, operativnějšími. Tento přístup eh, není příliš rozšířený v mm, rozvojové politice komise její implementaci. My jsme vlastně teď odstartovali tři trastové fondy. Jeden je pro Středoafrickou republiku. Už jsem hovořil o prvních výsledcích tohoto fondu. Potom máme eh, další takový velmi omezený fond, který pomáhá zemím, které sousedí se Syrií a které se potýkají s náporem uprchlíků. Tento program chceme upgradeovat tak, abychom eh, více naplnili tento trustový fond a nedávno jsme zahájili nový trustový fond, který zase má bojovat s nelegální migrací v Africe. Tam eh, jde o 23 zemí v Africe, eh, od Čadu po africký roh a další země. Takže ten Trust Fund vnímáme, že je tedy velmi cílený, má tedy vlastně působit eh, velmi rychle, operativně a mohl by takhle doplnit regulérní, eh, bilaterální nebo regionální rozvojové projekty či podpůrné operace, které máme zase v těch regionálních indikativních programech a jiných. Ať už je to v Africe nebo v jiných částech světa. Takže těmi to eh, trastovými fondy můžeme dosáhnout mimo jiné toho, že rozpočtové, rozvojové projekty budou operativnější a rychleji se tedy zaměří na opravdové rozvojové cíle. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. A nyní kolegyně Ajala. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám pár otázek v souvislosti eh, onehdá. My jsme měli příležitost hovořit s generálním ředitelem a on mm, nám dal příklady výsledků, eh, hodnoty nebo způsob, jak evropský rozpočet přispěl mm, k tomu, že v některých oblastech bylo dosaženo cílů eh, milénia. No, nicméně vidím, že v těch odpovědích, že forma, jak vy mm, pracujete eh, mm, na realizaci výdajů, tak eh, to není na cílech milenia. Já tedy chci vědět, jakým způsobem mm, jak my přispíváme eh, k cílům milenia a eh, jak tedy komise pracuje s těmi cíly milenia a eh, pak si pochopit výsledky v tomto smyslu. A potom vy hovoříte o tom Trust Fundu, svěřeneckém fondu, který byl vytvořen v Valetě. A já bych se chtěla zeptat vás i paní Lamarck její názor mě velice zajímá. Jakým způsobem tyto nové nástroje fast track, ty zrychlené nástroje, ty jsou velice zajímavé mm, mm, v naléhavých situacích, ano, ale z pohledu kontrol, mm, ne, že bych chtěla kontrolovat ten princip, ale jak tedy potom vlastně se všechno zkontroluje. Zdali ten postup podle kterého třeba mm, se bude zpravovat ten fond eh, z eh, La Valety, kde eh, je 800 mm, milionů z Evropské unie, tedy jak se to bude kontrolovat, to rozhodování, kam peníze přidělit jak to, jak to bude řízeno, protože to spadá jak pod EU, tak i pod členské státy, které také přispívají. Takže já chci vědět, jak se bude rozhodovat eh, tím zrychleným postupem mm, o použití těchto prostředků z fondu eh, Komise, Evropská unie, i parlament a rada mm, Mm, o tom rozhodly, i členské státy také tam byly přítomny, takže jak se to bude kontrolovat. A dále poznámka týkající se těch závazků a plateb, commitments and payments. Tady je určitá nerovnováha, jak o tom i e, řekla paní Hoffman, která byla za moji frakci zpravodajkou Stínovou. Já bych chtěla lépe pochopit, jakým způsobem teda ta část těch závazků, Eh, ta je na velice nízké úrovni, kdežto platby za rok 2014 eh, ty se dostaly na úroveň téměř astronomickou. Mm, mm, takže bych chtěla vědět, je to velká nerovnováha a jak je vůbec možné, že tam je taková nerovnováha? A je to možná pozitivní, protože to je úplně naopak, než to bylo předtím. A potom v souvislosti s, s EDF eh, rok 2014, co jsme získali eh, zpět. Vím, že tam jsou určité skupiny, kategorie, kde to vymáhání částek je vysoké. Případ eh, eh, AFP, nevím, nebo jiné, to ani nevím če, přesně, čemu to koresponduje. To jsou obrovské částky, takže co se za nimi skrývá a mm, asi to má důvody, protože mm, to jsou třeba případy, mm, protože tam úplně selhaly státy, takže, takže to bych chtěla vědět. Protože to je pomoc, která jak si reaguje na hodně potřeb. Děkuji, já jsem se umístila na seznam řečníků teď. Mě zejména zaujal ta druhá část v tom hodnocení eh, účetního dvora, hodnocení chyb podle typu, kdy to bylo nějakých 25% a 19% neprovedených výdajů. Obvykle eh, toto, eh, ten postup kdy někdo chce eh, jaksi využít prostředky z EU, na které nemá nárok jako podvod. Je to to podvod, anebo je to jen souhra nepříznivých okolností? Kolik to přesně činí v EDF? To je informace, kterou nikde bohužel nemáme. A eh, je to velice zajímavá otázka. Pak, já jsem se pokoušela vyhodnotit tu zprávu těch velvyslanců a tam jsem viděla, že u těch spožděných nebo částečně naplněných projektů eh, má FED prostředky v řádu nějakých 9 miliard euro. 9 miliard je zhruba 60% všech výdajů. Takže eh, to, že to nemá výpovědní hodnotu, to mi nevykládejte, tomu nevěřím. Takže, jaké závěry z toho lze vyvést? Protože podle mě už to je nutně eh, daleko trvalejší problém, protože v FED možná třeba je nedostatek peněz a otázka zda dát k dispozici další je eh, poměrně zajímavá. No a další otázka. Summit eh, na Lavaletě a snaha eh, vyřešit všechny problémy rozvojové pomoci, nebo respektive snaha vyřešit všechny problémy světa. To vidím podobně kriticky jako vy, ale možná nám k tomu prosím přece jenom ještě něco řekněte, protože zatím to vypadá v podstatě jenom tak, že se plánují další vojenské operace a další zbrojení a že ta rozvojová pomoc je taková malinká sestřička toho velkého vojenského bratra. E, a zaměřovat se pouze na vojenské kroky a na nic jiného, jak to vnímáte? Já nevím, to je něco, jako kdyby jeden členský stát začal říkat, no a my teď chceme všechny ty peníze, které prostě slouží tomu našemu jednomu účelu a nechceme se zaměřovat na nic jiného. Já nevím, eh, vidíte tu nějakou takovou to snahu? Další žádosti o slovo každopádně nejsou, takže slovo máte vy, pane komisaři. Děkuji mnohokrát za všechny otázky a za tyto příspěvky do debaty v rámci této procedury absolutoria. Otázka rozvojových cílů tisíciletí a Evropské unie, nebo respektive rozvoje Evropské komise a její příspěvky k splnění těchto rozvojových cílů tisíciletí to je otázka, která obecně vzato je v samém jádru celkové efektivity naší politiky. Ale mluvíme-li o přesné indikaci toho, do jaké míry jsme k jakým rozvojovým cílům tisíciletí přispěli nejvíce naší politikou, pak bych řekl, že zde je určitý nedostatek konkrétních komparabilních dat. Protože naše rozvojová politika není přizpůsobená dosahování konkrétních rozvojových cílů tisíciletí. Je nastavena tak, aby bylo dosaženo určitých prioritních sektorů rozvoje v našich partnerských státech, ať už je to zdravotnictví, nebo zemědělství, nebo vzdělávání, energetika, anebo vlastně cokoliv jiného. Jsou to všechno důležité sektory pro rozvoj. Samozřejmě to lze transformovat v rozvojové cíle tisíciletí, ale takovéto porovnání na tomto místě a nějaká reakce na to, jako do jaké míry evropská rozvojová politika přispěla k jednotlivým rozvojovým cílům tisíciletí, to Mm, vůbec není jednoduché zodpovědět na tomto místě. Nicméně náš příspěvek k prioritním rozvojovým sektorům je daleko jasnější, daleko snáze identifikovatelný. Co musíme udělat v tuto chvíli je přizpůsobit naši rozvojovou politiku a její implementaci k udržitelné implementaci rozvojových cílů tisíciletí, protože rozvojové cíle tisíciletí obecně vzato představovaly určitý postup v oblasti eradikace chudoby a v jiných aspektech rozvojových cílů tisíciletí, ale bylo to založeno hlavně na makroekonomickém růstu v některých částech světa ale celkové náklady na splnění těch rozvojových cílů tisíciletí vlastně nikdy nebyly plně evaluovány až do eh, té debatě, až do té debaty o tom, k tomu vyjednávání o udržitelných rozvojových cílech. Takže teď je potřeba, abychom podporovali a usnadňovali růst a tvorbu pracovních míst ale zároveň se musíme ptát, jaký že to růst vlastně chceme, abychom byli udržitelní z dlouhodobého hlediska. A tím pádem klíčová otázka pro mne je, jak převést makroekonomický růst do nějakých, abych tak řekl, megabenefitů pro planetu a mikrobenefitů pro jednotlivce. A to je teď ta základní výzva, před kterou Evropská unie a globální rozvojová politika stojí. Svěřenecký fond pro Afriku eh, nebo Svěřenecký fond pro řešení základních příčin, eh, bych tak řekl, nepravidelné migrace a vysvědlování. Zde bych pouze rád zopakoval, že toto je svěřenecký fond, který združuje 1,8 miliard euro z nejrůznějších stávajících evropských nástrojů, zejména z rezervy evropských rozvojových fondů a chce ty prostředky přesměrovat na ty konkrétní projekty, které mají přispívat eh, k řešení příčin migrace, tedy té nepravidelné migrace, ale také převádí peníze z jiných existujících nástrojů a zahrnuje také příspěvky 25 členských států a dvou nečlenských států Evropské unie. A to až do výše 80 milionů euro, což eh, ani zdaleka se nepřibližuje finančním prostředkům, které spravuje Evropská komise v tom eh, svěřeneckém fondu. Procedury pro svěřenecké fondy se řídí radou, pokyny rady, správní rady eh, a řídící rady, kde sedí hlasující subjekty s právem hlasovat v nejrůznějších komisích a v těchto radách, pakliže tyto subjekty přispívají částkou vyšší než 3 miliony euro do toho svěřeneckého fondu a oni mají na starosti rozhodování o konkrétních projektech, které budou schvalovány a o rozhodnutích o celkové implementaci a monitorování a kontrole operací svěřeneckého fondu. Takže stejná pravidla, stejný controlling platí pro trustové fondy jako pro ostatní rozpočtové nebo rozvojové systémy rozdělování peněz. Toto je operace, která by si skutečně vyžadovala společné nasazení služeb komise člens a členských států, ale rád bych rovněž šířeji debatoval o celé té problematice operací trastových fondů ať už tedy mezi parlamentem a radou, protože tímto třetím trastovým fondem se skutečně dostáváme do situace, kdy někdo by mohl říci, že ten trastový fond je jakousi prevalentní modalitou pro naše operace v rámci implementace naší rozvojové politiky. No, eh, on tou prevalentní modalitou nikdy nebude. Svěřenecké fondy jsou pouze doplňkový nástroj, který nám uměřuje přesněji se zaměřit na některé operace, které by učinili naši rozvojovou politiku efektivnější v určitých konkrétních a ne v mnoha oblastech. Vzhledem k tomu, že pro každou by se musel takový trastový fond zakládat. Takže takováto rozprava je zapotřebí a bude to důležitý nástroj pro další tvarování, pro další design operací svěřeneckých fondů. Co se týká Role OLAFu v rámci EDF a jeho operacích. A co se týká úrovně podvodů a nepravidelných eh, činností v rámci operací EDF, my jsme už ve svých písemných odpovědích, pokud vím, dali k dispozici čísla o zahájených procedurách OLAFu v rámci EDF za rok 2014 a 2015. A pokud si vzpomínám, ty uzavřené případy s následnou činností, eh, to znamená, že to vyšetřování v rámci EDF eh, OLAFu proběhlo, eh, ten počet případů je 10. A bez následných kroků, to znamená už kompletně uzavřené případy, těch je 8. Tedy v osmi zemích a zatím máme 12 probíhajících šetření ze strany OLAFu v oblasti EDF a implementačních projektů. Ale my jsme připraveni teď i nadále předkládat konkrétní a detailní informace o všech těchto případech. Platby a propast mezi závazky a platbami jako takovými. To bylo také zmíněno. E, ve skutečnosti rozvojová politika ve svém rámci předpokládá poměrně viditelnou mezeru mezi oběma těmito složkami. Je to svým způsobem důsledek celkové struktury rozpočtu a té předchozí mezery mezi závazky a platbami. A je to také důsledek eh, té akutní potřeby tuto mezeru zmenšovat. Takže zde máme skutečný problém a je velká výzva mít platby a závazky co nejblíže sobě. Nicméně my se pokusíme vám poskytnout detailní informace i k tomuto, tedy nejen k číslům, co do závazků a plateb, ale i co do důvodů, proč jsou úrovně takové a onaké v oblasti rozvojové pomoci. Co se týče Haiti, eh, takto, po zemětřesení v roce 2010 Haiti překonalo ty nejhorší humanitární a rekonstrukční potřeby. V první řadě to bylo díky velice silnému evropskému, ale i globálnímu humanitárnímu a rekonstrukčnímu nasazení ale přesto Haiti stále čelí obrovským výzvám, zejména kvůli slabému státu a křehkým institucím. Evropská komise podporuje tvorbu státu a reformní programy na Haiti s důrazem na obnovení alespoň základních služeb, jako je vzdělávání, zpráva veřejných financí, odpovědnost a reformy veřejného sektoru. Takže momentálně se zaměřujeme zejména na toto posilování zprávy věcí veřejných, na veřejné služby a jejich poskytování. A poté nastoupí otázka rekonstrukce a humanitární pomoci. V rámci tohoto postupu Evropská komise implementuje doporučení Evropského parlamentu a Evropského účetního dvora ehm, k otázce Haiti. To byly velice důležité příspěvky a byla to pro nás indikace ze strany parlamentu a účetního dvora jakým způsobem přesměrovat a jak zlepšit celkovou efektivitu pomoci Evropské unie pro Haiti. Otázka propojení bezpečnosti a rozvoje. Toto je něco, co si vyžaduje stále větší pozornost. A je to právě ta otázka stability, míru a bezpečnosti a rozvojové politiky a jejich nahlížení jako jednotného bloku doplňkových, vzájemně se doplňujících, vzájemně se posilujících politik. Jak už bylo řečeno a napsáno při mnoha příležitostech. Není možné mít i udržitelnou bezpečnost bez výhledu na další rozvoj, další vývoj a naopak k vývoji, k rozvoji nemůže dojít bez bezpečného, stabilního prostředí v našich partnerských státech. Ale jde teď o ten stupeň, do jakého zde existuje to propojení mezi rozvojovou pomocí a bezpečností, a to je něco, co momentálně komise a její služby diskutují. A my se těšíme na další prohloubení této diskuse i s členskými státy, radou a Evropským parlamentem, protože zde jsou jasné limity, ať už ve smlouvách nebo v mezinárodních dohodách, které jasně rozlišují mezi vojenskými a rozvojovými intervencemi, mezi vojenskými a rozvojovými cíly. Takže s přihlédnutím k tomuto omezení, k tomuto rozdílu, bychom rádi viděli, aby rozvoj a bezpečnost šly více ruku v ruce, samozřejmě v souladu se závazky stanovenými ve smlouvách s právním rámcem, který bude nutné přijmout nebo pozměnit, tak, abychom toto propojení posílili. Ale podle mého názoru toto posílení nesmí proběhnout do takové míry, aby docházelo k vojenským intervencím za použití smrtících zbraní jakožto součásti rozvojové politiky a intervencí rozvojové politiky. Takže to je ten rámec, který, by tom, který bychom chtěli posílit, tedy to propojení mezi rozvojem a bezpečností. Ale říkáme otevřeně, že to propojení má své meze a my jsme připraveni spolupracovat na přesné definici této osy rozvojově bezpečnosti. Děkuji, ještě kolega Celer se hlásí. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste předložil tento návrh parlamenty, protože při budování eh, těchto eh, trastových fondů by bylo dobré spolupracovat, ale eh, úplně nevím, co bychom s nimi mohli ještě dělat dalšího, než s těmi dosavadními fondy rozvojové politiky pak před Lavaletou bylo řečeno, že vlastně ten fond byl založen proto, abychom přivedli africké státy k tomu, aby uzavřeli dohody o návratech s Evropskou unii. Protože eh, já věřím, my eh, takovouto dohodu s žádnou z těch zemí nemáme. A potom vlastně se stane to tež, co s Tureckem v případě, že by tedy jim eh, potom jsme poskytli vlastně takovou to nějakou pobídku, tak můžete potvrdit tyhle ty zvěsti, které se šířily? Pan komisař, prosím. Když si přečtete ty příslušné dokumenty, včetně akčního plánu, tak uvidíte, že zvěsti, které propojují operace trastových fondů s politikou navracení nelegálních migrantů či uprchlíků do afrických zemí, tak byste prostě viděli, že to jsou pouhé báchorky, protože opravdu tam není žádné propojení, žádná podmínka která by vytvořila tento vztah mezi našimi eh, intervencemi Trastového fondu a naší ochotou eh, podepisovat takovéto dohody o návratech. Ačkoliv máme ustanovení ohledně dohodách o navracení, která jsou zakotvena v dohodě s kotonů. A potom máme také jiné rámce než naše trastové fondy pro řešení příčin nelegální migrace. Takže v našich rozhodovacích procesech ohledně trastových fondů pro Afriku tam nevidím nějakou jasnou prioritu zaměřit se na to, či na projekty, které tedy respektive takhle jde nám o to, abychom dosáhli lepší vytváření pracovních příležitostí, vzdělávání v afrických zemích a lepší migrační zprávu v těchto zemích, nikoli však lepší navracení uprchlíků do afrických zemí. V tomto kontextu bych opravdu byl rád, aby tento trustový fond byl dobrým příkladem toho, jak trustové fondy mohou přispívat k tomu, jak dosáhnout našich rozvojových cílů. či eh, proto, jak změnit toky nelegální migrace v toky legální migrace. opravdu doufám, že bude možné toho dosáhnout už v blízké budoucnosti, že budeme tedy mít legální migraci, která propojí nás v Evropské unii s našimi partnery v Africe i v jiných částech světa, tak abychom dosáhli situace, kdy migrace by neznamenala nucenou migraci způsobenou nezbytností, ale kde by to bylo něco otázkou, co by to bylo otázkou, tedy svobodné volby, aspirací, eh, tedy aspirováním k něčemu spíše než zoufalstvím. Takže na to se zaměřují naše operace trastových fondů spolu s akčním plánem. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Teď eh, ještě se dívám na hodinky, protože nás čeká ještě jeden eh, bod na pořadu jednání. Ten poslední bod eh, už jsme odložili. Teď se podívám na paní Lamárkovou. Přejete si ještě slovo? My budeme potom hned pokračovat s EIB stále k témuž tématu ERF. Takže prosím, paní Lamark. Děkuji. Jenom abych zareagovala na dvě otázky, které jste položili. Účetní dvůr zahájil kontrolu Trust Fundu ve střední Africe, protože tu otázku jste položili, tak odpovídám. A pokud jde o ty výdaje, které příjemci nerealizovali, neprovedli, takže samozřejmě Eh, my, musí, my nemáme dost prostředky zjistit, zda šlo o korupci nebo o eh, pouze přehlednutí. Zatím tedy nic takového jsme nepředali Olafu eh, tento rok a my to citujeme, ve zprávě citujeme Senegal více než 200 milionů dolarů, to je výdaj, kde komise nám říká, že bude vymáhat tuto částku zpět, takže to jenom bych zareagovala na vaše dvě otázky. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát také eh, pane komisaři, generální řediteli. A nyní hned pokračujeme EIB. Je s námi pan Luka Lacaroli a já mu předávám slovo. Prosím. Thank you. Um... Děkuji, dámy a pánové. je to pro mě potěšení, že jste mě pozvali, na, proto abych vysvětlil, jak je to se zeměmi AKT. Dnes dopoledne jste eh, hovořili o zvláštní zprávě účetního dvora investiční facility, nástroj, jak víte, investiční facilita je eh, hlavním aspektem naší intervence v této zemi asi dvě třetiny toho, co děláme v zemích AKT, prostřednictvím, je právě prostřednictvím investičních facilit. Ale to není jediná věc, kterou tam děláme, také máme veškeré další zdroje. A mm, já mm, mm, v tom mém vstupu chci e, se zabývat třemi tématy. Za prvé pár čísel určitě, která jsou důležitá e, proto abyste věděli, co banka dělá v zemích AKT a především, co udělala v roce 2014, tedy v minulém roce. A poté bych vás chtěl upozornit na několik vývojů mm, od minulého roku a doporučení, eh, která jste nám dali expertně reagovali a potom závěrem, co banka hodlá udělat, aby rozvíjela své aktivity v zemích AKT v příštích letech. Já vás nechci zaplavit čísly, ale pár důležitých ano. Protože dobře schrnují naši práci v minulém roce v, zemí v regionu AKT banka přidala, přidala eh, projekty za 150 milionů v kontextu 23 projektů eh, v různých zemích tedy. My jsme odsouhlasili opět asi jednu miliardu na operacích, což je v souladu s tím, co banka dělala i v minulých letech. A pokud jde o podpisy, to, co jsme uzavřeli, tedy podepsali v minulém roce, tak 75% z toho se týká projektů, Eh, s privátním sektorem, to je, myslím, důležitá informace, která ukazuje, že postupně se zvyšuje činnost banky eh, se soukromým sektorem. I to reflektuje investiční facilitu, o které jste diskutovali dopoledne. To znamená, jde o to podporovat eh, relativně rizikové transakce soukromého sektoru a tedy eh, obchodních společností. Banka poskytla asi 66 milionů na grantech z titulu technické pomoci a dotace pro úroky, což je několik projektů, který se to týkalo. A možná další důležitá informace, ta se týká předchozí diskuze 50 činnosti banky v, te, v těchto zemích eh, bylo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, což nám umožnilo pokryt co nejširší oblasti. Eh, nejrůznější součásti ekonomik těchto zemí. Zase nechci dávat pod čísel, ale měli byste vědět, že díky těmto úvěrovým linkách eh, bylo to 760 úvěrů, které jsme mohli dát malým středním podnikům. A co ještě důležité, 10 eh, 800 úvěrů eh, mikropodnikům, tedy mikrofinancování, nebylo eh, na významu a zde my máme vysokou angažovanost hm, především s místními subjekty, spolupracujeme a snažíme se maximálně pokrýt E, tyto mikropodniky v těchto zemích. Tak je to způsob, jak přispět e, k sociálním cílům. Tady mám jeden, který je velice relevantní a to je více než polovina naší činnosti jde firmám, které podporují ženy. Pokud jde mm, tedy o e, podporu a kapitálu, to je důležité, tam jsme uzavřeli asi 40 transakcí. To je ten, když investujeme do kapitálu, do základního mění, tak to má velký pákový efekt, protože na jedno euro je sedm dalších, které koinvestují jiní, takže to je velký pákový efekt. A to pokrývá si polovinu naší činnosti a banka také i eh, je aktivní v tradičnějších segmentech ekonomiky, to znamená obnovitelné zdroje, distribuční elektrické sítě v těchto zemích. Jak víte, my jsme hm, rozvinuli již ekonomiku, která, eh, metodiku, máme metodiku, která nám umožňuje měřit dopad těchto projektů. Máme za to, že tyto projekty, hm, pokud se provedou tak, jak jsme plánovali, tak zajistí, že pár čísel zase asi 850 tisíc domácností bude mít čistou energii a stejně tak v případě vody. To je další základní potřeba. Tak banka investovala do řady projektů, asi 31 tisíc domácností dostane, eh, bude mít pitnou vodu. A ještě dva body já vám nechci dávat spoustu čísel, ale eh, abyste uvědomili, v minulém roce jsme hovořili o epidemii eboli. My jsme se snažili také přispět, eh, jak to šlo, mm, k řešení problému. My jsme financovali projekty ve dvou státech, které byly postiženy, Liberie a Guinea. V případě Liberie to byl příspěvek eh, Eh, na rekonstrukci letiště, což bylo nutné pro eh, přistavení letadel s pomocí. A potom to byly další tedy eh, infrastrukturní projekty. Dále migrace, ano, to je další naléhavý nedávný problém. Banka zde samozřejmě je teď jedná s komisí, jak nejlépe bychom mohli přispět. My jsme samozřejmě přítomni ve všech státech postižených migrací, včetně zemí AKT. A to jsou zem, některé z nich jsou zeměmi původu migrace. A v tomto hledu se snažíme řešit příčiny tohoto problému. Jako mikrofinancování jsem zmínil, nebo eh, další investice do základní infrastruktury. Ještě dovolte dvě poznámky k eh, měření výsledků. V minulém roce, pokud vím, se o tomto diskutovalo u vás ve výboru a vy jste apelovali na banku, aby se více snažila a měřila dopady, výsledky. Takže, jak asi víte, v roce 2012 banka Eh, provedla interní revizi své metodiky a podle které se měří výsledky, dopady. Mm, samozřejmě mm, my vybíráme projekty podle zásluh eh, jednotlivých investic, podle těch promotérů, my vyhodnocujeme technicky, ekonomicky, finančně, sociálně, ekologicky a tak dále. Ale měření výsledků je velice důležité a Eh, to nám umožňuje měřit dopady našich aktivit, takže my se nezabýváme pouze strukturou dané transakce, ale i tím, zdali ten projekt bude mít nějakou přidanou hodnotu, zdali třeba zapojí soukromý sektor, samozřejmě s tím, že musí respektovat se veškeré politické ukazatele. Tento rok vlastně poprvé ve zprávě se tím zabýváme. A jako vidíte, snažíme se pokaždé, když eh, přijímáme projekt a děláme projekt, tak měříme i výstupy, nejenom vstupy. Třeba kolik domácností se třeba na něco připojí, nebo když jde o nějaký transportní dopravní projekt, tak kolik cestujících to eh, osloví a podobně. Nakonec pár slov. To byla minulost, tedy jak vidíme budoucnost. Jakým směrem se budeme ubírat. Zde bych vás chtěl upozornit na pár věcí, které jsou základními motory naší činnosti v zemích AKT. Za prvé, základní infrastruktura. To je důležité. Vždycky to bylo a bude důležité základní infrastruktura, to znamená reagovat na základní potřeby, energetika, například voda, eh, sanitární zařízení, zdravotnictví a tak dále. Takže třeba mm, velké množství lidí nemá přístup k vodě, k pitné vodě, takže to je hlavní součást, hlavní motor naší činnosti a dále. Eh, důležitý. Další motor je spolupráce se soukromým sektorem až 75 My doufáme, že to bude stejně vysoké i do budoucna. Investiční facilita to je jeden z hlavních eh, hnacích motorů, eh, který k nám přivádí soukromý sektor. A co je láká? My poskytujeme úvěry, sou, investujeme do jejich soukromého kapitálu, poskytujeme rizikový kapitál, my tedy jim tedy poskytujeme facility, finanční facility, finanční montáže, takže nejenom produkty, i spolupracujeme jak s těmi finančními zprostředkovateli, tak s konečnými příjemci. Poskytujeme třeba odbornou pomoc a lokální měna. Víme, jak to může být těžké pro podnikatele. V podstatě získat dlouhodobé financování v místní měně. Takže mm, podpora soukromého sektoru a snažíme se i zvýšit přidanou hodnotu, kterou e, znamenají právě ta nová partnerství, třeba mikrofinancování abychom měli více mikrofinancování, tak musíme více zapojovat různé asociace, lokální, regionální, které ty půjčky poskytují dále, takže musíme více zapojovat naše lokální partnery a identifikovat nové formy spolupráce, například technická pomoc, potom boj proti změnám klimatu, k tomu nebudu se moc vyjadřovat, O tom se teď hodně diskutuje. Jak víte, tyto dny celá řada závazků již zazněla. A doufám, že budou platit v příštích letech. Není je to 25 celkové činnosti banky by měla spadat do té kategorie priority boj proti změnám klimatu. Jak víte, banka je připravena ještě zvýšit Eh, tuto míru mm, do roku 2020 na 35 Otevíráme nové kanceláře, protože je důležité, abychom byli přítomni. My jsme taková štíhlá organizace. Samozřejmě my nikdy nebudeme jako jiné banky které, a jiné organizace, které mají mm, různé expozitury, ne, my máme hlavní sídlo samozřejmě v Lucemburku, ale chceme být lokálně přítomni a již a již hodláme tedy otevírat i nové kanceláře v Yaoundé. Some development that we've had last year is the... Velice důležitý vývoj v minulém roce je vytvoření hm, eh, eh, tedy té obálky eh, dopadu našich finančních nástrojů. 500 milionů to je vlastně taková podobálka, podkategorie, která se týká vysoce rizikových projektů. A tato obálka nám umožňuje poskytovat finance třeba eh, do nových fondů eh, nebo do eh, kapitálu nových subjektů. Je to taková podpora třeba nového fondu, který působí ve východní Africe, má 8 milionů, umožnilo, že získali, měl pákový efekt, že získali 60 milionů, to z toho zafinancují 20 projektů. A tím se budeme dál, to, to budeme pokračovat, v tom to budeme pokračovat. To je fond, který má různé cíle, včetně eh, podpora žen eh, v podnikání biznesu. A nedávno byla, tento fond podpořil jednu transakci. Já chci to zmínit. To je firma, která eh, rozvíjí v Keni takové ty přenosné záchody. Ano, v Keni často máte na mysli velké infrastrukturní projekty, ale v reálném životě jsou důležité i tyto malé projekty jsme zafinancovali i nové operace v roce 2015. Díky této nové finanční facilitě a o tom, potom o tom hodnocení si řekneme příští rok. Takže teď obecné trendy. Důraz na nové produkty, na soukromý sektor. Snažíme se dělat více. Samozřejmě vše musí být v těchto zemích adaptováno realitě daných zemí, ta je se hodně liší v různých zemích a často je to velice obtížné vůbec to udělat. A musíme tedy všechno uspůsobit a takže samozřejmě to všechno má své limitace. A já nevím, eh, pokud chcete ještě s námi diskutovat, tak musíte teď, teď eh, skončit. Katrin Schmidt, bitte. Paní zpravodajka Schmidt, prosím. Děkuji. Vzhledem k pokročilému času a vzhledem k tomu, že mám další schůzku, tak eh, jenom se omezím na toto. Vy eh, jste říkal, že se eh, soustředíte na ženy, všem vy jste muž, takže asi nelze doufat v 50% kvóty nebo něco takového. No ale bez ohledu na to, já jsem měla možnost se s vámi trošku pobavit, my jsme vám poslali písemné otázky, bohužel musím říci, že odpovědi na ty písemné otázky mi tak trochu navodili, zda bych náhodou neměla jít studovat bankovnictví, abych vůbec pochopila, co jste mi to odpověděli. Takže eh, tak to mám pocit, že vaše odpovědi jsou tak technické a tak e, prošpikované technickými výrazy, že skutečně by trvalo velmi dlouho a stálo by to hodně práce vůbec pochopit, e, na co jste nám odpověděli, což je škoda, protože diskuse s EIB i v oblasti toho, e, co EIB tak dobře dělá s penězi, má být vedena na věcné úrovni, aniž bychom nutně používali tak, teore, ta, tak teoretické výrazivo. Otázky, eh, které bych vám ráda položila teď, jsou. Hovoříte v jedné odpovědi o hloubkové analýze. Jak dlouho se chci zeptat, tato hloubková analýza trvá než se peníze EU nebo peníze EIB vydají na nějaký projekt. Jak to vypadá s minimální hranicí o, pro, o objemu projektu, které musí být dosaženo, aby ten projekt měl nárok na investování? Jsou zde různé schůdky nebo kroky, protože při mikrofinancování se používají nízké objemy, že ano? Jak dlouho trvá průměrně než EIB eh, e nějaký projekt podpoří. Tedy počínaje předložením projektu přes tu hloubkovou analýzu až po zohlednění všech těch relevantních eh, rozhodovacích instancí. Které projekty trvají nejdéle a proč? A jak dlouho průměrně trvá eh, od odsouhlasení investice do chvíle, kdy přijdou první peníze? protože pokud vím, tak zde neprobíhá automatická, automatická, automatické udělení. Děkuji za odpovědi. Tak, eh, vzhledem k pokročilému času dám slovo i ostatním kolegům, ale omezte se na dvě minuty. Teď má slovo paní Ála Zender. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat EIB za prezentaci a chtěla bych se zeptat, co se týče těch dokumentů pro informaci a i těch eh, přijatých ve výboru eh, v rámci vaší banky, bylo by možné eh, se na ty dokumenty podívat i u nás. Za druhé, chci se zeptat, zda náhodou ty audity nebo ty aspekty týkající se podvodu jsou řešeny s OLAFem, ale nebo třeba ještě s jinými organizacemi nebo národními organizacemi, eh, například KPMG. To je soukromá auditorská firma, která zejména v Portugalsku měla celou řadu problémů, ale když se objeví problém nějakého podvodu, který ovlivňuje finanční prostředky, které přímo souvisí s evropskými fondy, co přesně děláte? S kým přesně mluvíte? A kolikrát jste vlastně přišli za Olafem? Kolega Vali, Velice rychle já chci poděkovat eh, za otázky, odpovědi, mm, tak, takže otázka týkající se projektů, které se financují ve výběrových řízeních ve třetích zemích. Takže jaké preventivní nástroje máme, máte pro to, aby eh, jste se ujistili, že nebudete financovat eh, podniky, které budou třeba prát špinavé peníze z terorismu dokonce. To může být problém v těchto zemích, tedy otázka transparentnosti stávajícího bankovního systému. Stačí to, aby bylo možné provádět tyto kontroly, protože velice, velice často je to transparentnost fyzických osob, ale u právnických je to problém. A EIB v této oblasti provádí kontroly a případně by mohla dát i určité náměty legislativním orgánům, aby přijali nějaké předpisy proti tomuto. Děkuji. Lazzaroli. Děkuji, pane Lazzaroli. Ehm, musíme dát ještě pár minut komise, ale už jsme na konci našeho zasedání, ale tlumočníci nám laskavě poskytnou pár minut navíc, takže prosím. Thank you. Um, Děkuji. Pokusím se být stručný. Co se týče harmonogramu, tam samozřejmě jde o to, jak složitý ten projekt je. V zásadě my financujeme portfolia, je to tak jednodušší, protože samozřejmě musíme vyhodnotit eh, protějšky, eh, také jejich kapacitu eh, odvést práci. Musíme také vyhodnotit to, jak protějšek ehm, uplatňuje dobrou praxi. Tady jde například o nejlepší bankovní praxi v některých případech, ale To potom samozřejmě usnadňuje situaci například v případě eh, environmentálních eh, povolení, kdy musíme eh, kde bychom museli vyhodnocovat spoustu věcí, pokud bychom třeba museli mm, financovat něco jako dálnice a podobně. Takže tady opravdu jde o to, jak komplikovaný, jak složitý ten projekt je. Když tedy známe ten protějšek, víme, že to je malý podnik, mikropodnik a podobně, že je spolehlivý a podobně, tak samozřejmě tam můžeme eh, to urychlit. Může to trvat třeba dva až tři měsíce, včetně due diligence a někdy eh, prostě due diligence neuzavřeme, protože hm, objevíme projekt, který eh, nám neumožňuje to udělat. Někdy to může trvat až rok. Prostě záleží tedy na výkonu daného protěžku. Co uděláme, abychom zajistili, že druhá strana nefinancuje teroristy a podobně? Máme politiky, které zveřejňujeme. Tam zveřejňujeme také, co považujeme za e, schodu v oblasti e, jurisdikce, co, e, co tedy vyžaduje OECD, IMF a další organizace. A potom samozřejmě také vycházíme z posouzení dané země. Co se ale týče kapacity jednotlivého protěžku, tak tam jsme si to zase integrovali, tak jak děláme due diligence na základě toho, co tedy dělá konkrétní druhá strana. To zase doprovázíme monitorovacími misemi, když jsou naše finance přiděleny třeba malým a středním podnikům, tak chceme vědět, jak se vynakládají. Tady je potom samozřejmě systém podávání zpráv. kde se snažíme ujistit, že všechno probíhá tak, jak mám. my jsme zavázáni podávat zprávy o těchto případech, ale teď vám nemůžu říci, kolik případů jsem zažil. Pokud si to přejete, tak vám eh, to detailní číslo mohu dát. Určitě to není vysoké číslo. Jestli jste tady konkrétní číslo, tak eh, se budu muset jej poslat písemně. Děkuji. Sorry. On, on procurement. K veřejným zakázkám. Vy jste se ptali, co uděláme pro to, abychom zajistili, že tedy eh, ty druhé strany nefinancují teroristy. My to děláme na základě due diligence, protože většinou to jsou banky. Když děláte finanční transakce, tak jsou to finanční protěžky banky. A samozřejmě tam, eh, řekněme, může mít eh, u těch finančních transakcí asi to riziko může být nejvyšší, že tedy eh, hned ty finance se převedou na jiný účet. My samozřejmě nemáme svá vlastní kritéria, tady spoléháme na mezinárodní kritéria, které už existují, ale také potom spoléháme na Eh, due diligence eh, našich protějšků. To znamená, zašleme dotazník, tam se ptáme, eh, zda plní řadu tedy nějakých pravidel. Pokud je to potřeba, tak také dané místo navštívíme na misi. A pokud zaznamenáme, že ten protějšek nám neposkytuje dostatečnou míru eh, pojistek, ujištění, tak eh, prostě odmítneme pokračovat. Pokud si tedy děláme starosti, eh, co se týče dodatečného monitorování, tak co děláme? Měli jsme tam řadu tedy podmínek, které byly mm, diktovány smlouvami. Jak třeba zajistit, že ty finanční prostředky se nepoužívají pro nějaké nekalé aktivity v těch zemích, tak my prostě řekneme, že ty fondy se vyčlenují pro tyto konkrétní projekty a e, řekneme, a potom kontrolujeme, zda opravdu v té jurisdikci se nachází tyto um, projekty. Thank you very much. I do not see any further comments. Děkuji mnohokrát, nikdo další se nehlásí. Přeje si komise k tomu něco říci, prosím. Ano, jenom čtyři myšlenky základní. Za prvé chci poděkovat za výsledky EIB. Komise má za to, že eh, gro operací EIB ze mých AKT prostřednictvím té investiční facility přispívají eh, k naší rozvojové politice. Za druhé, druhá myšlenka, ten fakt, že pro nás je to velice pozitivní, ten fakt, že zvýšení těch částek, které se reinvestují poté vlastně částečně eh, pochází z těch reflows, již vlastně jsou z těch operací, které již předtím byly provedeny, což zajišťuje udržitelnost této investiční facility. A třetí myšlenka je fakt, že komise chce motivovat EIB, k tomu, aby pokračovala v tomto úsilí a zvýšila adicionalitu ve všech operacích. Máme za to, že je třeba v rámci této investiční facility AKT je třeba odůvodnit eh, důvody, proč má EIB používat eh, prostředky toho mm, rozvojového fondu a v těch daných operacích. Já jsem jenom chtěl říci, že ne, že by se to dělalo špatně v minulosti, ne, já chci říci, že všichni kolektivně se musíme snažit, aby využívání těchto fondů bylo vždycky opodstatněné. A poslední poznámka. Chci zdůraznit, že komise má za to, že je třeba věnovat obzvláštní pozornost v těch kapitálových operacích otázkám daňových úniků. A zde Pozice komise je velice jasná. Je třeba zajistit, aby ty minimální normy good governance správného řízení v oblasti daní, aby byly aplikovány vždy, tedy i v těch operacích prováděních eh, eh, v rámci té investiční facility pro země AKT. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajka už musela odejít, takže já vám chci srdečně poděkovat za poskytnuté informace. Eh, omlouvám se, že to bylo trošku pod časovým tlakem ale příště si to vynahradíme. Chci poděkovat všem kolegům, že vydrželi až do konce. Přeji vám pěkný večer. Sejdeme se znovu příští čtvrtek v 9 hodin. Hezký večer.